Vážení kolegové, můžeme začít, protože už jsme usnášení schopní. Nejprve bych eh, začal děleními předsedy týkajícími se rozhodnutí přijatých koordinátory na včerejším zasedání. Za prvé jmenování zpravodajů. Pan Krysokonos byl jmenován zpravodajem k obraně imunity pana Borgecia. Paní Ferrara byla jmenovaná zpravodajkou pro otázku imunity Čaby Molnára. Pan Džambasky byl jmenován zpravodajem pro zbavení imunity pana Rolanda Sepaksase. Paní Regner byla jmenovaná zpravodajkou pro zveřejnění eh, informací o daních z příjmu u některých podniků a odvětví. Za druhé, vzali jsme na vědomí návrhy usnesení navržené podle článku 133 jednacího řádu o ochraně důvěrnosti zdrojů novinářů, eh, to navrhl Dominik Bild, a o otázce padělání od Mary to Dále bylo dohodnuto, že budou pozváni autoři zprávy eh, eh, Evropský projekt v obchodním právu, eh, výdobytky a perspektivy. Bude to pan Ari Kapitán z Pařížské advokátní komory Eh, a eh, měl by být tedy pozván na některé z našich budoucích zasedání. Za čtvrté bylo dohodnuto, že se odloží pozvání komise v souvislosti s veřejnými konzultacemi o nezávazných pokynech o zveřejňování nefinančních informací některými velkými firmami a to až na 13. a 14. června na zasedání výboru. Za páté eh, přípravné kroky eh, soudního vzdělávání s přeshraničními dopady. Toto navrhuje pan Zivěvka a pan Raděv jménem EPP. Tento návrh byl schválen a bylo rozhodnuto, že budou přijaty kroky u schránkových eh, společností na návrh SD a podpora softwaru na návrh zelených, a to v písemném řízení. Za šesté bylo dohodnuto, že požádáme povolení slyšení v říjnu o směrnici biotek. Eh, výbor Agri eh, k tomu eh, to slyšení bude přizván. A konečně následující poslanci byli jmenováni do pracovní skupiny k výkladu a provádění II a o lepší právní úpravě. Paní Kaufmann za SAD paní Wikström za ALDE, paní Hautala za Zelené, pan Kryzogonos za GUE a pan Zlotovsky za EKR. Takže to jsou tedy sdělení předsedy. Nevidím, že by se k tomu někdo hlásil, takže můžeme pokračovat s dalším bodem to budou body 17 a 18. Já jsem zpravodajem pro tyto body. A při této příležitosti budu hovořit chvíli česky. Ehm, jedná se o návrh průběžné zprávy o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři Eh, v prvním případě, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech, ve druhém případě s výjimkou těchto aspektů. O tomto tématu už jsme diskutovali v průběhu předchozích schůzí našeho výboru. Zpráva je nyní k dispozici v jednotlivých jazycích Termín k podávání pozměňovacích návrhů je 27. dubna. Eh, jde o průběžnou zprávu, která chce vytvořit prostor pro další jednání Rady a komise za tím účelem, aby zohlednili eh, doporučení obsažená ve zprávě. Účelem těchto doporučení je především zajistit soulad mezi úpravou eh, dle směrnice o životním prostředí a eh, předmětnou mezinárodní úmluvou. Eh, průběžná zpráva chce tak upozornit na možné negativní následky částečně se překrývající právní úpravy, která může mít za následek právní nejistotu všech dotčených subjektů, a různé právní režimy jednotlivých subjektů, ať už poškozených nebo těch, kteří jsou odpovědni za škodu. Tak toto je stručný obsah zprávy nebo e, průběžných zpráv, které vám předkládám. E, now I am switching once again to my chairmanship. A nyní se vracím ke své předsednické roli a dám slovo členům, ale také Evropské komisi, především paní Caruka možná by si chtěla vzít slovo. Good morning, thank you. Dobré ráno, děkuji. Komise vítá zprávu, návrh zprávy od zpravodaje, zvláště pokud jde o otázky, na které upozorňovala i komise na Koreperu. A také na to poukazovali zástupci odvětví ve svém dopise, na který se odkazuje v poznámce pod čarou číslo 1 v návrhu zprávy. Tyto obavy se týkají právního základu a návrhu v souvislosti s protokolem týkající se eh, příslušnosti soudů a pak tam byla také povinnost ratifikovat protokol eh, členskými státy. Komise by chtěla zdůraznit, tak eh, jak už to zmínil zpravodaj, že je zapotřebí jednotný přístup, aby nedocházelo k roztříštěnosti evropského práva eh, i v souvislosti s účinností společných evropských pravidel, zejména pokud jde o práva obětí v souvislosti se škodami způsobenými nebezpečnými a škodlivými látkami a také pokud jde o zúčastněné strany z průmyslu. My jakožto komise jsme připraveni na radě se snažit o další spolupráci a analýzu příslušných dokumentů a když dovolíte možná jenom pro vyjasnění k odstavci 8 návrhu průběžné zprávy 1305. To se e, týká aspektů justiční spolupráce, je to ELD, je vyňato, vyjímají se způsobnosti incidenty, které přitom spadají do působnosti nebezpečných a škodlivých látek. Takže týká se to pouze incidentů, ne, ne, neplatí to horizontálně. Jakmile tedy členské státy Eh, ratifikují protokol, tak to neznamená, že by se ELD neaplikovalo v členských státech. Podle názoru komise ELD znamená, když dojde k nějakému incidentu, eh, který zahrnuje znečištění nebezpečnými a škodlivými látkami a Národní soud eh, řekne, že to spadá do působnosti úmluvy, tak jak byla pozměněna protokolem z roku 2010, pak se ELD neuplatní a uplatní se na ten incident ta úmluva. To je tedy eh, základ eh, pro eh, restriktivní zodpovědnost v rámci úmluvy a týká se to nejen tohoto protokolu, ale i dalších úmluv v, pří, umluv v příloze čtyři směrnice, například to jsou také škody způsobené ropou. Děkuji. Okay, thank you for this. Ano, děkuji vám za tuto poznámku. Pan se hlásí. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že to je dobrá zpráva, která tedy hodnotí a říká správné věci. Nicméně chtěl bych se zeptat možná komise, zda bychom měli být znepokojeni tím, že toto téma snad se stane kontroverzní a trvale se zablokuje na radě. Eh, máme mít takovéto obavy? Chci říci, že tu zprávu podporuji, je velice dobrá, jsou tam uvedené ty správné věci, ale zajímalo by mě, jak moc se máme obávat eh, z postupu na radě. Může tedy komise zareagovat? Ano, můžeme odpovědět ehm, to, co se týká komise, nicméně eh, k interním postupům rady by se musela vyjádřit rada. Komise se domnívá, že ten směr navrhovaný zpravodajem je konstruktivní a navrhuje kompromis, pokud jde o právní základ, takže z tohoto hlediska si nemyslím, že by mělo dojít eh, k nějakým velkým eh, rozporům mezi komisí a radou, které by bylo třeba překonat. Jak jsem říkala, komise je připravena se v tomto bodě angažovat, stejně tak i v bodě lhuty ratifikace, která je prodloužena, tak jak to navrhuje zpravodaj. Takže pokud jde o komisi, my jsme připraveni eh, být vstřícní a snažit se o další dialog. Je pravda, že podporujeme ratifikaci co možná nejdříve, ale všemi, všemi členskými státy, což je v zájmu Unie, tak abychom neměli eh, nějaký roztříštěný přístup. Děkuji. Děkuji. Bohužel rada není tady zastoupená, i když byla pozvána. Ještě jedna oprava. Byl jsem informován, že v anglickém překladu bylo řečeno, že lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 27. květen, ovšem původně v češtině tedy bylo řečeno 27. dubna, je to tedy 27. duben. Tím tady můžeme tento bod uzavřít a budeme pokračovat v 9.30, kdy bude hlasování. Uh, Mrs. I wish you to, to say something? allez Prosím, vyjádřete se. Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji. Týká se to odkladu hlasování. Není tady žádná podrobná analýza článku 257 smlouvy o fungování EU, pokud jde o zprávu Axela Vosa ani v právní službě nemáme žádné potřebné poznámky a paní Mady Delvo na základě diskuse na předchozím zasedání požádala o podrobnou analýzu, o podrobné stanovisko právní službu. Analyzovali jste přípravné práce na smlouvě z NIS, na Lisabonské smlouvě. Analyzovali jste judikaturu Soudního dvora u obdobných ustanovení. Nikoli neproběhla ani analýza dopadu o reformě soudu. Takže eh, pokud jde o odstranění eh, TFP, soud pro veřejnou službu Eh, chtěla bych vás upozornit na článek eh, profesora Franklina Duese, který je soudem při tribunálu, Eh, tento článek je velice věrohodný, protože jeho autor stál u racionalizace, která měla zastavit nárůst neuzavřených eh, věcí a eh, protahování na řízení na velice dlouhé doby. Ukázalo se, že tato reforma byla provedena v rozporu s selským rozumem je tam velké množství nedořešených případů a ta reforma na dlouhou dobu poškodila obraz soudního dvora parlamentu a rady. Soud, eh, soudci tribunálu a soudu náš a náš kolega Marino Pinto se k tomu vyjádřili, ale jejich názory se nebrali v úvahu. Já tedy volám po efektivnější eh, reformě. Nemůžeme si dovolit eh, takto dále postupovat. Musíme přistoupit k tomu s odstupem vždyť všude se šetří. Dále bych chtěla slavnostně požádat, nebo oficiálně požádat o odložení tohoto hlasování, abyste si přečetli článek Franklina Devuse a vyvodili z toho závěry. Dále žádám o slyšení soudních úředníků od soudního dvora a předsedů všech tří soudů. V opačném případě můžeme říci, že skutečně tato, tento výbor postupuje zcela nesmysluplně a v rozporu s duchem práva. Merci, madame Deva. Děkuji vám za vaši námitku i hodnocení, takže budeme, eh, dáme hlasovat o hlasování, vzhledem k tomu, že máte námitku. Kolegové, věnujte mi prosím pozornost. My začneme hlasovat v půl, vlastně tak, jak to bylo v plánu, takže teďka bude pauza a pak se k tomu vrátíme v 9.30, aby byli všichni e, přítomni na hlasování. Vážení kolegové, je 9.30, dokonce 9.31, takže prosím zkontrolujte si, že máte hlasovací karty, prosím. Jste všichni vybaveni? Takže, vy jste slyšeli námitku paní kolegyně před chvílí, ti, kteří tu nebyli v sále, těm připomenu, že paní kolegyně požádala odložit hlasování eh, o, pře, o transferu eh, soudu. Máte problém, pane? Máte námitku? Jo, nemáte hlasovací lístek. To nevadí, budeme se na vás dívat. Budete eh, požívat veškerou pozornost sekretariátu. Takže prosím, někdo chce, někdo si, eh, vzít slovo, aby eh, namítnul proti argumentaci nebo něco řekl k argumentaci paní kolegyně. Takže eh, nyní buď tedy bude, navrhuji, abychom hlasovali nejprve o návrhu paní kolegyně. Takže kdo je pro ponechání hlasování o tomto bodu na programu? Eh, zvedejte pořádně ruce, prosím, ať vás můžeme spočítat. Třináct pro. Kdo se zdržel? Jedna. Kdo je proti? K proti ponechání eh, tohoto bodu dnes na programu hlasování. Tři. Dobrá. 13 pro, 3 proti, jeden se zdržel, takže hlasovat budeme hned. Takže nyní e, zahajuje, zahájím hlasování. Nous allons procéder au vote des... Takže hlasujeme o pozměňovacích návrzích 1, 2, 3, 4. Kdo je pro? 2, 3 a 4. Kde je pro? To není potřeba počítat. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Děkuji. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Eh, zdržel se, pardon. A kdo je proti? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Se zdržel? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? se zdržel? Proti? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Elektronicky zahajuji hlasování. Non, non, non, non, non, non. j'ai un souci, moi. J'ai un souci. Ça ne marche pas. Oh. Nefunguje to? Já mám tady problém. Kdo další má ještě problém? Dobrá, vážení přátelé, pokud proti tomu nic nemáte, já navrhuji, abychom zopakovali toto elektronické hlasování, protože to nějak nefungovalo, takže prosím, zahajuji hlasování teď o celkovém návrhu. Bien. Ça y est. Je ferme le vote. Končím hlasování. Takže výsledek je 15 pro a 4 proti, nikdo se nezdržel. Takže návrh byl přijat. A nyní přistoupíme k, k hlasování o pozměňovacím návrhu 5. Kdo je pro? Zdržel se? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Zdržel se? Proti? Návrh byl zamítnut. usnesení jmenovité hlasování, to znamená elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro a 4 proti, takže návrh byl přijat. Blahopřeji. A nyní elektronicky mandát pro vyjednávání. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 3 proti. Blahopřeji, tím je to vyřízené. A nyní Teď budeme hlasovat o právním základu. Hledám hlasovací seznam. Et on va le faire à main levée celui-là. Il n'y a pas de compte. Voilà, merci beaucoup. Nous allons procéder. Takže nyní budeme hlasovat o zprávě pana Fosse. Máte slovo, pane Fosse, prosím. Um. Děkuji vám. Eh, co se eh, týče té noty ohledně eh, Eh, přenesení pravomocí a první instance a eh, ta změna, eh, která z toho vyplyne, tak SAD si přejí, aby byly vyškrtnuty dvě věty z té právní noty. A já je nyní stručně představím. Je to na straně čtyři, poslední věta. Tam to začíná This is an article a nepředstavuje to právní základ v, v tom smyslu, že e, dává pravomoc Evropské instituci přijímat určité typy rozhodnutí. E, toto by mělo být tedy vyňato, tež na straně 5 e, věta po druhé odrážce, poslední věta. Všechny ne, neuplatnit, že všechny specializované e, soudy musí být eh, ozářeny vnitřním světlem. So I'm agreeing with these. S tím já souhlasím, pokud bychom vypustili tyto dvě věty, tak já si myslím, že už to bude v pořádku. I s tím vnitřním světlem. Merci, monsieur. Děkuji, pane Fosy. Takže budeme hlasovat eh, na tomto světě. Takže hlasujeme aklamací o zprávě 24 pana Fosse, Kdo je pro? Kdo, je proti? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji. Takže nyní bod 20 zpráva paní Hautala. Nejsou připomínky? Ano, pane předsedo, když dovolíte, stručně bych vysvětlila, že došlo k drobným změnám, eh, které udělala pracovní skupina Eh, protože tento návrh nařízení byl předložený od té doby, co bylo to předloženo na eh, výboru. A jako příloha usnesení eh, na závěr diskuse o otevřené otázce, že tedy ve skutečnosti pracovní skupina se rozhodla, aby tedy návrh měl nový nápis, aby to odráželo právní základ, to znamená článek 298 SFEU a ten nový nadpis je návrh nařízení o otevřené eh, a transparentní eh, eh, administrativě. Po projednání poznámek předchozího předsedy soudního dvora pana Skůryse proběhlo v lednu slyšení a pracovní skupina se rozhodla změnit článek 20 o opravných prostředcích proto aby se vysvětlilo e, využití případného administrativního přehodnocení, kde by nehrozilo promeškání lhůty pro podání dovolání k soudnímu dvoru. Takže to je další věc, která je tady doplněna. Takže ta čísla jsou teď 33 a 34. Já doufám, že to můžeme přijmout dnes, e, předtím, než to půjde na plenárku, abychom um, Eh, vytvořit atmosféru, že opravdu parlament chápe, že to je výsledek dlouhého práce, eh, procesu eh, jednání tady v parlamentu. Merci beaucoup, madame. Děkuji vám, paní Delu. Takže nejprve budeme hlasovat o, o otázce k ústnímu zodpovězení a potom o usnesení. Takže Otázka k ústnímu zodpovězení. Hlasujeme aklamací. Kdo je pro? Se zdržel. Kdo je proti? Děkuji, návrh byl přijat. A nyní usnesení. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. Pan Džambovský, chcete slovo? Ne, dobrá. A nyní další, bod 21. To je zpráva paní Mady Delvo. Chcete slovo? Nikoli. Hlas, hlasujeme elektronicky? Ano, elektronicky zahajuji hlasování. Hlasujeme, prosím. Elektronik, elektronik. Hlasujeme elektronicky, prosím. Děkuji. Končím hlasování. 18 pro, 2 proti, návrh byl přijat. Děkuji vám a blahopřeji, madam. A nyní bod 22. To je hlasování aklamací. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. 23. To se týká zprávy pana Fose. Chcete slovo, pane Fosy? Ne? Už je to? Dobrá. Takže aklamací, kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Návrh byl... Vy jste proti. Aha, dobře, výborně, tři proti. Návrh byl přijat. Takže tím myslím, že jsme ukončili hlasování. Děkuji vám a nyní uděláme pětiminutovou pauzu a potom přistoupíme k dalšímu bodu nebo ne pětiminutovou, ale patnáctiminutovou pauzu. Slyšení začne v 10 hodin. Děkuji.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

Monika. Eh, dear colleagues. Vážení kolegové, vážení hosté, dobré dopoledne. May we begin welcome. Tak, Vítejte na slyšení o právních a etických aspektech robotiky a umělé inteligence. Rád bych přivítal naše hosty. Budu je představovat tedy v pořadí, jak budou eh, postupně vystupovat. Vítám také kolegyně Mady Delvo, která vede pracovní skupinu o eh, robotice a souvisejícím právu. Profesorka Vendehorstová potřebuje eh, brzy odejít a proto bez dalšího prodlení začneme a poprosím tedy eh, profesorku Christiane Wenderhorstovou z Vídaňské univerzity, aby si vzala slovo. Bude hovořit o robotice, umělé inteligence a mm, takzvaných smlouvách M2M. Eh, Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za pozvání na toto slyšení. Pro mě je skutečně velkou výsadou, že mohu být přítomna. Robotika, umělá inteligence a smlouvy M2M. To je samozřejmě rozsáhlé téma. Mohla bych o tom hovořit celé hodiny. Musela jsem si ale tedy vybrat, na co se zaměřím a s vaším laskavým svolením jsem se rozhodla zaměřit na některé aspekty, které, ehm, jak se domnívám, nebudou změny v dalších prezentacích. A zaměřím se tedy na spotřebitelské smlouvy. Nejprve co jsou ty takzvané smlouvy M2M, machine to machine. Jak víte, v současném stavu práva e, stroje nemají právní subjektivitu, takže e, v současném stavu práva se nemůže jednat o smlouvy uzavřené mezi stroji, kde by jeden stroj byl prodejcem a druhý stroj kupujícím. Musí to samozřejmě znamenat něco jiného. Ale co to tedy znamená? E, podívejme se na různé scénáře. Například scénář číslo jedna že Karol si projíždí stránky e, onlineového obchodu Byla a když zjistí, že její oblíbené šampaňské se nabízí za velice výhodnou cenu, vyplní elektronický formulář a zadá elektronickou objednávku. Její objednávku přijímá automatizovaný eh, systém na zpracování objednávek u Bila, který zkontroluje, že láhve jsou na skladě, posle potvrzení Karol a zajistí tedy eh, rozstřídění a označení. Je to smlouva M2M? Samozřejmě, že ne. Je to elektronický obchod, a ten, protože ten klíčový krok eh, zadání objednávky eh, je prováděn člověkem. Karol eh, klikla na potvrzovací tlačítko a není to tedy M2M. Problematika elektronického obchodu, jak si jsem jist, že Karol skutečně učinila objednávku, jak si jsem jist, že nikdo nezasáhl do přenosu té objednávky, je tady otázka ochrany údajů, ale to souvisí s elektronickým obchodem obecně. Tady na tom není nic, co by se týkalo M2M. A teď se podívejme o krok dál. Eh, Karol je takový ten eh, počítačový maniak, eh, naprogramuje si počítač, aby sledovala ceny v Bilově online obchodu a jakmile její šampaňské klesne pod určitou cenu, pak její počítač automaticky zadá objednávku elektronickou cestou. A zase ten automatizovaný systém na zpracování objednávek přijme tu objednávku u Bila. A toto je velice jednoduchý model, model smlouvy M2M, protože ten konečný krok není spuštěn přímým lidským zásahem, ale jenom nepřímo pomocí naprogramovaného algoritmu. Ten okamžitý impuls pro zadání objednávky byl dán strojem poté, co byl eh, pro, eh, pro, eh, pro, byly provedeny kroky, tedy SPA, to znamená na, na plánu jednej. Eh, ale není to uh, úplně to, o čem mluvíme v M2M. U těch, ty smlouvy M2M, mm, to, o tom se mluví uh, v souvislosti, že to může představovat miliardový obchod do budoucna. A to se asi netýká těchto počítačových maniaků, ale spíše situací, jako je scénář číslo 3. Karol si koupila chytrou lednici, kterou prodávala Sely a vyrobil jí Pol. A tato chytrá lednice automaticky sleduje, co je v lednice a online nakupuje podle specifikací, které definovala Kerol. A jakmile uh, Karoliny zásoby šampaňského uh, jsou nižší než je nějaké uh, zadané minimum, tak ten uh, zadaný nákup vstupní software automaticky vyhledá nabídky na internetu, porovná ceny a objedná 12 nových lahví. A zase ten bylův automatizovaný systém na zpracování objednávek přejme tu objednávku. A toto v současnosti se děje. Nejedná se jenom o lednice, ale také o eh, auta, která třeba si automaticky objednávají náhradní díly a podobně. Je tady veliký potenciál pro podnikání v této oblasti. A v současnosti to tedy můžeme nazývat standardním případem smlouvy M2M ve spotřebitelské oblasti. Jsou tam zahrnuty alespoň tři strany. Máme tam eh, majitele eh, stroje, to je obvykle spotřebitel, pak tam máme výrobce nebo toho, kdo naprogramoval ten stroj a potom smluvní třetí stranu, případně nějakého dalšího prodejce, zprostředkovatele, výrobce dalších strojů a tak dále. Může existovat rámcová smlouva mezi C a B, to znamená B může být nějaká místní pobočka eh, nějakého obchodu s potravinami a pak může být ještě specifická smlouva mezi C a B, eh, která obsahuje potom ty konkrétní jednotlivé objednávky. A nebo může existovat eh, Eh, rámcová smlouva mezi každým C a B a zprostředkovatelem, což může být nějaký operátor online platformy, který eh, zajišťuje ty transakce M2M eh, v nějakém širším měřítku. Řeší toto nějak současné evropské právo. Máme směrnici o elektronickém obchodu. Víte, že tam se hovoří o předsmluvních informací, které by se vlastně, ty by vlastně skončily v té lednici, ty by byly dány té lednici. A když se podíváme na ty eh, individuální transakce, tak to platí i pro další typy ochrany, například jak napravit chyby při zadávání, eh, to by také bylo vlastně v té lednici. Když se podíváme na směrnici o spotřebitelských právech, tak je jasné, že při jejím eh, zpracování se nemyslelo na smlouvy M2M, protože ty předsmluvní informace by se musely dát stroji a to tež platí pro další interakce, které předpokládá tato směrnice. To je například žádost pro okamžitý eh, vykonání, potvrzení, označování tlačítek a tak dále. Dále směrnice týkající se eh, nekalých smluvních klauzulí, ta neobsahuje pravidla ohledně toho, jak by se mohly stát součástí smluv, jak by to tedy fungovalo u smluv M2M. Předpokládejme, že B má nějaké standardní eh, podmínky, eh, ale mm, pak na druhém konci je ta lednice. Takže může se samozřejmě stát, že ve smluvní oblasti dojde k nějakému problému a kdo pak za to bude odpovědný? Máme tady směrnici o odpovědnosti za výrobky, tam to nezahrnuje čisté ekonomické ztráty ehm, a obvykle se e, jedná v tomto případě o čistě ekonomické ztráty, protože nedochází k nějakém, nějaké osobní újmě nebo něčemu takovému. Pak je směrnice o spotřebitelských prodejích. Tam eh, je třeba zvážit, zda spotřebitelka Carol měla nějaké opravné prostředky vůči prodejci na základě různých faktorů. Například zda Carol samotná udělala chybu při programování svého přístroje, nebo jestli ten přístroj vlastně nebyl v souladu se smlouvou, Eh, a tam pak je otázka vlastně záruční doby, důkazního břemene a podobně. Eh, nicméně tato směrnice obvykle eh, ne umožňuje právo na odškodnění, protože to zůstává na právních předpisech členských států, které můžou vyžadovat vlastně prokázání nějaké újmy. Potom tady je návrh směrnice ke smlouvám pro dodávky digitálního obsahu. To nezahrnuje většinu eh, softwarů, které jsou zabudovány do eh, zboží. Eh, může to pokrývat dodávky izolovaných softwarů, ale potom ten test schody je obsažen v obchodních podmínkách dodavatele a obvykle tam se tedy nenese odpovědnost. Můžeme tedy říci, že obvykle pojistky k zajištění autonomního rozhodování, jako jsou předslubní informace, nemusí mít žádný účinek u individuálních transakcí. E, ten vlastník e, provádí samostatně rozhodnutí pouze v určité rané fázi, zvláště když například uzavírá rámcovou smlouvu buď přímo se smluvní stranou nebo s nějakým zprostředkovatelem a často není eh, žádná odpovědnost eh, prodejců či výrobců v případě problému. Třeba když chytrá lednice objedná příliš mnoho jídla nebo když chytrý telefon chce nějaké online služby, kdy zatímco je vlastník zahraničí a podobně. A přejdeme teď ještě o krok dále a podívejme se na scénář číslo čtyři. A tady už jednáme, eh, se jedná skutečně o umělou inteligenci, o něco, co bychom mohli nazvat robotem. Řekněme, že Karol uh, si zakoupila velice sofistikovanou chytrou lednici, kde čidla sledují uh, okolí, uh, ten stroj se učí zkušeností, uh, může komunikovat i třeba s dalšími přístroji, například chytrou uh, Eh, váhu v koupelně a podobně s elektronickým diářem Carol. A po šesti měsících ta lednice ví všechno o Karol, zvyklostech a sama se rozhoduje, co by si měla koupit, zohledňuje řadu faktorů, včetně předsmluvních informací a standardních obchodních podmínek dodavatelů. Eh, teď to je tedy už může být opravdu eh, smlouva M2M s pokročilou umělou inteligencí. Ty za osoby eh, jsou stejné jako ve scénáři číslo 3, ale mají ještě menší kontrolu nad tím, co ta eh, lednice dělá. A jak se to liší od scénáře číslo 3 z právního hlediska? Pokročilá umělá inteligence může znamenat, že to, to uzavírání smlouvy M2M může probíhat v širším měřítku a neomezovat se pouze na transakce, v rámci rámcových smluv nebo systémů, které spravují zprostředkovatele. Nicméně existující problémy odpovědnosti a řízení rizik jsou ještě zvýšené a bude třeba diskutovat o nových modelech právní úpravy. Já vím, že tady určitě budou další přednášky, které se na to budou zaměřovat, takže já se o tom nebudu dále rozšiřovat. Abych to tedy schrnula, když se podíváme na smlouvy M2M, zvláště na, ve spotřebitelské oblasti, tak to je trh, který se velice rychle rozvíjí. Existují různé modely, jsou to transakce, které se provádějí uvnitř rámcové smlouvy s přímo s dodavatelem. Pak tady jsou transakce eh, v rámci schémat eh, zprostředkovatelů nebo mm, provozovatelů platform. Například může být nějaký zprostředkovatel, který uzavře z rámcovou smlouvu obvykle eh, již definovanou tím výrobcem a vlastníkem lednice a různými řetězci potravinových obchodů, které se toho účastní a mohou to potom být tedy eh, standardní transakce. Eh, a, vidíme, uvidíme, jak to potom bude s tou pokročilou umělou inteligencí. Je možné, že bude zapotřebí eh, zajistit další právní úpravu, která zajistí rozložení rizik, vhodné informování a ochranu v případech dynamické tvorby cen u těch transakcí M2M, M2M v rámci rámcových smluv. Můžeme se třeba poučit z platebních služeb v tomto ohledu a myslím, že tedy potřebujeme další právní úpravu na tomto poli. A potom tady jsou stávající pravidla odpovědnosti za škodu způsobenou eh, vlastníkovi stroje nebo třetím stranám. To je věc, kterou by asi bylo ještě třeba zvážit. Měla jsem pouze omezený čas, je mi jasné, že se tady toho řekne ještě, nebo dalo by říct mnohem více eh, o smlouvách M2M, ale musela jsem se tedy omezit na tento rozsah a velice ráda zodpovím otázky. Děkuji za pozvání ještě jednou. Thank you, professor. Děkuji, paní profesorko. Jelikož paní profesorka potřebuje nás opustit, tak možná bychom měli otázky adresované právě jí položit teď s tím, že u ostatních řečníků bychom to nechali až potom do diskuze. Takže jsou nějaké otázky na paní profesorku Wendehorst? Prosím, paní Delvo. Děkuji. Děkuji vám, Kristian, za zajímavou prezentaci ale trošku mi nezodpověděla moje otázky. Když říkáte, že by možná stálo za to znovu popřemýšlet eh, o otázce eh, odpovědnosti, můžete to trošku více rozvést? Mají mít stroje právní subjektivitu? Co si o to myslíte? Vy se týkáte, e, e, odeptáte, jestli máme mít umělé osoby. Já jsem neměla čas jít do podrobností, ale moje osobní odpověď by byla, že pro ty modely, se kterými dnes přicházíme do styku v širokém rozsahu, e, tak bych rozhodně řekla, že ne. Je tu celá řada problémů, ale ty problémy spočívají na různých úrovních. Spočívají eh, v potenciálně nespravedlivé dělbě rizik, eh, v, v, v rámcových smlouvách, eh, v, ve plánech a není dostatečná ochrana individuálního spotřebitele, který má málo nebo vůbec žádnou kontrolu nad tím, jak eh, jsou dodavatelé vybíráni, jak jsou ceny kalkulovány a tak dále. A v tomto kontextu si myslím, že hovořit o e-persons, eh, eh, tak to není vyloženě to, co bychom potřebovali. Elektronická osoba by přicházela Eh, v příva, v pří, do úvahy, až kdybychom byli dál a kdy bychom měli stroje, které by byly stejně nezávislé jako více méně eh, zástupci firem jako lidi a e, byla by tam mezera v zodpovědnosti, protože by to nespodalo do e, směrnice o odpovědnosti. Takže tam je mezera co do odpovědnosti. Existuje celá řada e, modelů, jak tuto mezeru zaplnit – První skupina by řekla, pojďme to řešit, takže vytvoříme eh, nový mm, základ pro odpovědnost, striktnější odpovědnost a pak by otázka primárně e, se e, týkala buď výrobce nebo, nebo poskytovatele a potom povinné pojištění odpovědnosti a to já si myslím, že je právě ta cesta, kterou je třeba se vydat. A pak je druhá skupina, která bude říkat, že potřebujeme něco jako e-person a musíme eh, mít velice pokročilé stroje s právní subjektivitou a tyto eh, stroje by pak jak třeba měly aktiva a pokud by takový stroj uzavřel smlouvu se spotřebitelem a tam spotřebiteli by se to nelíbilo, tak by mohl žalovat ten stroj, nebo by třetí strana mohla žalovat stroj. Osobně si myslím, že to nepotřebujeme. Myslím, že to zbytečně dodává, zbytečně to komplikuje situaci a nemyslím si, že bychom takto dosáhli více než zlepšení odpovědnosti a povinné pojištění odpovědnosti. To je můj osobní názor. Můžete ten problém vyřešit eh, přísnější odpovědnosti plus pojištěním a nemyslím si, že dosáhnete lepší ochrany spotřebitele, eh, když dostanou stroje právní subjektivitu. Thank you very much. Děkuji vám. Pan de Berton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat ehm, paní profesorce za její vystoupení. Bylo to zajímavé, srozumitelné a e, dospěl jsem vlastně ke stejnému závěru jako ona, když jsem ji poslouchal. Moc se mi její e, přednáška e, líbila, konkrétně ten příklad ledničky, která sama hospodaří se šampaňským a která sama objednává lahve. Ale seriózněji samozřejmě vyvstává problém poruchy stroje, kdo pak za to zodpovídá. Ty možnosti jsou dvě, jak právě říkala, buď vytvořit tu e, právní subjektivitu stroje, což se mi zdá trošku děsivé, eh, jako spochybňovat odpovědnost stroje, stíhat stroj, to mi připadá divné. A druhé, klasičtější řešení, které si myslím hm, asi se na tom shodneme, je Eh, stanovit zodpovědnost buď eh, výrobce nebo vlastníka podle typu problému s povinností odpovědnosti, pojištění odpovědnosti. To si myslím, že je nejrozumnější řešení a tak mě těší, že to je také eh, v tuto chvíli navrhováno a ještě jednou mnohokrát děkuji za naprosto úžasnou přednášku. Chcete paní profesorko reagovat? Asi ne, že? Well, thank you very much. Děkuji, jak jsem říkala. Otázka odpovědnosti jde napříč vším, s čím se musíme zabývat. To znamená, to je něco, co se týká oblasti smluvní, týká se to i mimo smluvní sféry, když třeba robot způsobí fyzickou škodu. Je to, je to průřezová horizontální záležitost a jak jsem říkala, osobně to vidím, takže nepotřebujeme eh, eh, právní subjektivitu strojů a že tedy je to otázka odpovědnosti a pojištění odpovědnosti. Ale Kromě této, tato diskuze je jaksi v popředí, ale zatím je celá řada tradičních problémů, které souvisejí se smlouvami M2M. A e, na ty snadno můžeme zapomenout. A jsou to vyloženě tradiční problémy. O autonomního rozhodování, o, o e, smluvních podmínkách, o Eh, modelech určování cen, je to o hospodářské soutěži a její regulaci, eh, že jestliže nějaký prostředník rozhoduje o tom, kdo je považován za dodavatele a kdo není, a jednání v pozadí o cenách, které eventuálně spotřebitel bude muset platit. Takže já bych ráda zdůraznila to, že celá ta diskuse o odpovědnosti a právní subjektivitě je velmi důležitá, nicméně nesmí zastínit, že je tu celá řada tradičních problémů, ehm, týkající se eh, smluvního práva a, hospodářské soutěže a ty je potřeba řešit tak, aby se zajistilo, že spotřebitel bude dostatečně chráněný. Děkuji vám. Paní Komodíny? Děkuji. Rozumím tomu, takže se více soustředíme na to, když dojde k skutečné fyzické škodě a, co se, a odpovědnosti e, za takové případné škody. Ale v těch příkladech, které jste uvedla, hovořila jste o strojích e, Eh, které se mezi sebou eh, kontaktují a eh, dávají vlastně dohromady a vycházejí ze zvyklostí třeba vlastníka a jsou stroje, které jsou schopny eventuálně, jak jste říkala, třeba objednávat šampaňské z internetového obchodu, ale dochází tam ke sběru osobních dat s možností mít vlastní, že váš vlastní stroj vyzradí vaše osobní data. A to je taky předmět odpovědnosti. My se soustředíme na e, faktické škody, ale je tam problematika osobních dát, soukromí a to si myslím, že si taky zaslouží pozornost. Naprosto. to není specifický problém, který by se týkal pouze eh, smluv M2M nebo umělé inteligence. To souvisí s internetem věcí obecně. Takže i bez smlouvy, i bez robota nebo bez umělé inteligence eh, chytré předměty kolem nás mají obrovský potenciál prozrazovat naše osobní data, a e, vyzrazovat naše soukromí. To je jasně pravda. A potřeba e, nějak toto řešit, e, a to bude velmi těžké, tak ta tu samozřejmě je, a souvisí to právě s předměty, které jsou online, s technologickými možnostmi, které dnes máme. Není to specificky Eh, návazné na smlouvy M2M nebo na umělou inteligenci, když samozřejmě umělá inteligence to ještě zhorší, protože agreg- a z, z, jak si prohloubí ten problém a ten problém existuje již nyní. Paní Delvo? Ještě navážu na tu vaši úvahu. On je tu problém vlastnictví dát. Jak toto vidíte v případě smluv M2M a platba za služby? Jestli budete platit eh, penězi nebo daty. Jak toto vidíte v kontextu eh, smluv M2M? Obec, nebo obecně prostě, na co máme dávat pozor? problém plat, nebo otázka placení daty a vlastnictví dat se netýká jenom smluv M2M. Je, to se týká komunikace M2M. Jestliže budete mít eh, online auto, tak to auto generuje data. A tato data jsou předávaná různým stranám. To ani nemusí být smlouva. Nebo není to že, tak, že by moje auto uzavřelo smlouvu v přísném slova smyslu, ale je to o komunikaci mezi stroji a o předávání dat mezi stroji, o kterém tady teď hovoříme. A otázka placení daty a, a vlastnictví dat to se komise snaží řešit návrhem o smlouvách o digitálním obsahu. Komise k tomu přistupuje tak, že smlouvy, kde platíte za digitální obsah konkrétním typem osobních dat, má stejné nebo podobné dopady jako smlouva, kde za digitální obsah platíte penězi. Obecně jsem přesvědčená, že to je krok správným směrem. My bychom si měli uvědomit, že data se stala novým typem měny. Ale je potřeba se zamyslet nad tím, že když nahlížíme na data jako na platidlo kdy spotřebitel nebo kupující e, dává za službu e, nebo za zboží data, potom se dostáváme do složité situace z pohledu e, práva na ochranu dat, protože lidé, kteří pak by chtěli odebrat oprávnění nakládat s osobními daty, protože to je považováno za klíč ochrany osobních dat z pohledu legislativy. A jestliže vy toto právo nemůžete odebrat tomu zpracovateli osobních dat, tak pak je problém. Takže když se na to podíváme z různých pohledů a budeme nahlížet na osobní data, která eh, budou předávána ve smyslu odměny, a vlastnictví dat se stává něčím jako duševní vlastnictví a lze s ním obchodovat, pak je najednou těžký ten vztah eh, s člověkem, který si přeje odebrat eh, právo zpracovávat osobní data. Na první pohled celá tato diskuse o vlastnictví dat vypadá jak jako by jednotlivec dostával více práv, jako by e, se e, otázka e, osobních dat dostávala do popředí, ale to může být pravda, ale na druhou stranu to může mít i opočný vliv, protože nepřímo, pokud budeme všechny ty dopady vidět tak, že vlastně zbavují jednotlivce jeho práva na odebrání souhlasu se zpracováním vlastních dat, takže jestliže se data stanou platidlem, kdy člověk, který se je odevzdává na místo platby, potom je omezeno jeho právo tyto data zase odebrat. Takže má to, má to negativní stránku, bych tak řekla. Děkuji vám, paní profesorko, za to, že jste přišla mezi nás a děkujeme za odpovědi na otázky a celou diskuzi. A nyní se dostáváme k druhému hostu a tím je pan Pavel Květkovský, partner v právnic firmě ve Varšavě a bude hovořit o odpovědnosti v oblasti robotiky. Prosím, pane, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, mým prvním cílem je pohovořit o velice roztříštěné oblasti smluvní a právní odpovědnosti v oblasti robotiky. Ale já jsem ještě si dodal jeden cíl a to je prokázat nadšení pro regulaci, kterou se dnes zabýváme. Můj pozitivní přístup vyplývá z toho, že se věnujeme otázkám, tak otázce, která je občanskoprávní a která, jak můj profesor říkal, se týká naprosto každé lidské činnosti. Když si koupíte lístek, když eh, někoho žalujete nebo vždycky se dotýkáte občanského práva. Takže věci, kterými se teď zabýváme tady v případě občanského práva, to je všude kolem nás, jako v té písničce Láska je všude kolem nás. Takže nyní mm, přistoupím k hlavnímu cíli moje přednášky a to je otázka odpovědnosti v robotice. Než jsem přišel, měl jsem příležitost hovořit o nedávných změnách v, v polském právním systému a aspektech dat, e, IT na e, varšavské burze. A klient mě upozornil na to, že existuje zajímavý koncept při obchodování na burze, ke kterému, e, o kterém se zmíním. A ten koncept jsou vysokofrekvenční obchody. K tomu dochází dnes běžně, to znamená, že neobchodujeme nebo nezabýváme se s něčím, co bude v budoucnu, ale s něčím, co se děje teď. Co je vysokofrekvenční obchodování? Vysokofrekvenční obchodování je algorit, to je eh, obchodování v rámci algoritmu na burze, kdy celá ta myšlenka eh, eh, se týká vysokoobjemových rychlých transakcí, které provádí algoritmus. Divíte se, proč obchodníci Eh, nechají obchodovat algoritmus a neobchodují sami. A ten důvod je ten, že dochází k tolika transakcím, které dokáže algoritmus provést, že by to člověk nestihnul tak rychle jako počítačový program. A celá ta myšlenka se točí kolem eh, malých částek v každé transakci. Ten počítač může udělat miliony transakcí na burze v, ve strašně krátké chvíli, ale to samozřejmě nás dovádí k problémům, k velice základním otázkám, jako třeba otázku platnosti takových smluv a samozřejmě otázku odpovědnosti v souvislosti s nákupem a nákupními smlouvami, protože eh, podle tohoto příkladu musíte připustit, že smlouva je uzavřená algoritmem a ten broker má nebo možná nemá ani kontrolu nad tím, co algoritmus dělá. Mám s tímto příkladem jsem si kladl otázku, jaká je situace, nebo jaká by byla situace, jestliže by robot chtěl uzavřít smlouvu. A to vyvolává další otázku, to znamená, co je potřeba pro uzavření smlouvy. Jak všichni víme, musíme mít osob, právní subjekt, který může, eh, je způsobilý k právním úkonům, je to poměrně jednoduché a dobře známé. A moje ale hlavní problém je, že pro uzavření smlouvy musíte mít prohlášení vůle nebo záměru v Anglii by se řeklo, musíte uh, si vyměnit nabídku a přijetí této nabídky, což je podobné jako prohlášení uh, záměru, projevení zájmu. Čili musíme se zamyslet nad tím, jestli robot nebo stroj nebo algoritmus nebo program může jaksi projevit eh, nabídku nebo zájem a robot eh, vstoupí do smluvního vztahu a v tuto chvíli zatím, jak jsme o tom hovořili, se zdá, je science fiction, protože eh, robot nemá právní subjektivitu a není, není způsobilý k právním úkonům, tudíž nemůže vstoupit do smluvního vztahu sám za sebe. Ale eh, věci se zkomplikují, když budete uvažovat o robotu nebo o, o inteligentní ledničce nebo o nějakém stroji, který eh, projeví vůli vstoupit do smluvního vztahu s někým jiným. A Eh, vzhledem k rozvoji programování můžeme rozlišit samostatný robot eh, na straně jedné, který je schopný sám se rozhodovat na základě svých zkušeností a potom nezávislého robotu, tedy závislého robotu, který se nemůže rozhodovat sám. Základní myšlenka je tato. Může robot nebo program vyjádřit vůli, učinit jaksi prohlášení vůle z, z podstaty sami? Myslím si, že odpověď je jasná co se týče nesložit, nepříliš složitých algoritmů. Když budeme používat počítač a spustíme program, použijeme ne jednoduchý algoritmus eh, a porovnáme si, že třeba nesložitý algoritmus je napsat dopis. Třeba je to Eh, jestliže vytvořím program pro odeslání eh, zprávy předsedovi tohoto výboru, je to jako napsat dopis předsedovi výboru, v tom není rozdíl. Ale pokud je to složitější, jako třeba v případě vysokofrekvenčního obchodování, tam si myslím, že už máme problém z pohledu občanského práva. Protože musíte připustit, že tady Eh, makléř, který používá vysokofrekvenční program, neví, jak si přesně do jakých smluv vstupuje. A je těžké diskutovat tady o projevení záměru, projevení vůle, eh, kterou eh, ten makléř učiní, jestliže se konkrétně nezamyslel nad konkrétní smlouvou, konkrétním nákupem, konkrétním předmětem nákupu, tak jak můžeme říci, že dostatečně eh, projevil svůj záměr. Takže si musíme klást otázku, co je požadováno pro eh, projevení vůle vstoupit do smluvního vztahu. prohlášení vůle prohlášení záměru se zdá eh, být jaksi projevem rozhodnutí, třeba mého rozhodnutí vstoupit do smluvního vztahu. A musím se vás zeptat, jestliže když použijeme počítačový program, jako třeba inteligentní ledničku nebo algoritmus pro nákup akcí, jestli dochází ke skutečnému rozhodnutí vstoupit do konkrétního smluvního vztahu. Nebo jinak, je programování a tla, mačkání tlačítka na počítači je dostatečným procesem rozhodování, abychom to považovali z pohledu občanského práva jako projev vůle, jako nabídku nebo přijetí nabídky. A myslím si, že to je otázka, která zůstává otevřená v tuto chvíli. Samozřejmě můžeme říci, že musíme chránit eh, příjemce toho prohlášení, musíme chránit eh, důvěru a důvěrnost, důvěru druhé strany, můžeme se opírat o subjektivní přístup, ale velmi těžko mohu eh, Eh, eh, identifikovat, na koho se soustředit v případě rozhodování prostřednictvím toho programu, jestli tedy na ten program nebo o jeho spotřebitele a to vyvolává otázku rozhodování druhé strany. Jestliže chytrá lednička e, nabídne, že nakoupí nějaké zboží, ví druhá strana, kdo, s kým jedná? Je dostatečně zohledněno e, Ehm, ta, zohledněna ta vůle, aby došlo k formulaci smlouvy. A věci se ještě zkomplikují, hovoříme-li o samostatných robotech, o umělé inteligenci. Protože v tomto příkladu by nedošlo ani vzdáleně k projevení vůle fyzické osoby. Jestliže provozujete Eh, počítačový program, který je umělou inteligencí a chcete si něco koupit, něco si koupíte jako člověk, vy rozhodnete o tom a vy jste osoba, která je uznána jako ehm, eh, smluvní osoba, ale jestliže to udělá umělá inteligence, tak to mu tak není. A, eh, je, protože smlouva vzniká tehdy, jestliže strany mají vůli vstoupit do toho smlavu. A teď se ptám, jestli jestli strany mají eh, vůli vstoupit do smlouvy, když to dělá umělá inteligence. Samozřejmě můžeme, eh, můžou eh, ta rozhodnutí chytré letničky eh, být smluvně závazná, ale eh, robot nemá právní subjektivitu a není, není způsobilý k právním úkonům. Takže je potřeba eh, si položit otázku, do jaké míry je taková smlouva platná, jestliže do ní nevstupuje vůle uživatele. A ve finále bych chtěl aby hlavně vyznělo to, že z pohledu občanského práva jsou věci ještě složitější, když narážíme na ještě složitější algoritmy. Jednoduché algoritmy a programy, tam snadno identifikujeme vůli vstoupit do smluvního vztahu. Ale Jestliže se nacházíme ve fázi, kdy počítačový program sám rozhodne za nás, že vstoupí do smluvního vztahu a přitom není způsobilý eh, k právním úkonům, pak otázka platnosti takové eh, smlouvy je pochybná. A rád bych upozornil na to, že máme několik jaksi představ, jak přistupovat ke smlouvám M2M a k odpovědnosti, ale všechno vlastně se to redukuje na otázku definice. Pro mě bylo velmi těžké rozlišit, kde aplikovat ty složité koncepty, kde přicházíme do styku s umělou inteligencí, kdy přicházíme do styku se složitým algoritmem, který se rozhoduje sám a kdy e, přicházíme do styku s jednoduchým algoritmem. A to je těžké, aspoň z mého pohledu, těžké rozlišit. Děkuji. Děkuji, děkuji vám. Tak teď bychom si vyslechli ještě jednu prezentaci a pak bude čas na otázky. Dalším řečníkem je eh, doktor Andrea Bertolini ze Scuola Superiore Santana eh, při eh, univerzitě v Píze. Bude hovořit o odpovědnosti a řízení rizik v robotice, takže máte slovo. Děkuji. Nevidím, že tam už byla nastavena moje prezentace. Okay, I will start by thanking uh, Nejprve tedy poděkuji za laskavé pozvání. Jsem moc rád, že jsem se mohl dostavit. A jakožto evropský občan jsem velice rád, že Evropská unie se zabývá tímto relevantním tématem eh, a že k tomu přistupuje mnohem systematičtěji než některé jiné eh, velké ekonomiky ve světě a doufám, že tento přístup a tento zájem bude pokračovat, protože do budoucna to bude velice relevantní téma. Moje prezentace eh, se opře o takové tři základní myšlenky. Za prvé se pokusím vysvětlit, proč myslím, že potřebujeme funkční přístup k právní úpravě robotiky. Potom budu hovořit o tom, že roboty, roboti jsou výrobky a je, že tady tedy otázka, zda ehm, ty současné eh, předpisy odpovědnosti za výrobek jsou vhodné pro robotiku. A konečně budu hovořit o přesunu od eh, posuzování odpovědnosti k řízení rizik. Jak, co jsou tedy roboti a jak by měly být definovány? Víme, že neexistuje jedna jediná všezahrnující definice robotu. Jsou to různorodé přístroje a je tomu tak proto, že e, robot je vlastně něco technického a e, ten, ten výraz robot vlastně pochází ze science fiction a někdy se Eh, někde tady jsou prostě chirurgické roboty, eh, které třeba eh, mají samostatně fungovat, potom je vlastně robot jako náš vlastně mm, přítel, který působí v okolním prostředí, takže nejde tře- možné je upravit všechny stejně, potřebujeme to řešit různě. Rozhodnutí eh, eh, rozdíly, u těchto eh, aplikací jsou mnohem výraznější než shodné rysy a problémy potom vyvstanou, když se snažíme stávající předpisy uplatnit na různé typy aplikací. A je to také proto, že ty problémy mohou být Eh, s odpovědností, kdo zaplatí za škodu, když se něco pokazí. Ovšem ta technická řešení, eh, v tomto smyslu právní řešení, mohou být různá podle toho, o jakou třídu aplikace se jedná. Já budu tady hovořit o těch pravidlech odpovědnosti. Kdo zaplatí škodu, když se něco pokazí? Je to velice důležité, protože ta pravidla odpovědnosti vlastně říkají ex post, kdo je odpovědný za škodu, ale ex ante je to důležitá informace pro výrobce, když vyvíjejí nějaký přístroj, protože to vlastně ovlivňuje i možnost inovací v Evropě. Máme velice dobrý technologický výzkum v Evropě, velice dobře financovaný evropskými projekty, ale může, musíme to vlastně zkoumat i z ekonomického a sociálního hlediska. Potřebujeme tedy e, zvolit inovativní přístupy, pokud jde o legislativu. Neměli bychom se omezovat jenom na technologické aspekty v inovaci. Inovace znamená i právní inovaci. A musíme se zaměřit na tu jistotu ex ante. Bez jistoty ex ante e, výzkumníci a výrobci nebudou moci investovat do těchto technologií takže hrozí, že bude takový mlhavý právní systém a proto potřebujeme jistotu tak, aby dobré evropské myšlenky se mohly přetavit v dobré evropské výrobky. Takže roboti jsou výrobky. Myslím si, že nelze o, hovořit o právní subjektivitě robotů. Je tedy třeba si uvědomit, že že vlastně člověk bude zodpovídat za případnou škodu a to bude buď eh, uživatel či vlastník, to mohou být dva různě lidé, ale můžeme je dát do jedné kategorie, no, anebo výrobce. To znamená ten, kdo koncipoval ten výrobek, určoval jeho vlastnosti a tak dále. Pokud tedy robotě jsou výrobky, tak se uplatní uh, především směrnice 374 z roku 85, směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky. Tato směrnice už platí řadu let, ale nemá příliš vlastně užitečný dopad na evropský trh a já vysvětlím proč. Výrobce nese odpovědnost, když je nějaký výrob, když je nějaký, eh, nějaká výrobní chyba, která způsobí nehodu a škodu. Jak to souvisí s inovací? Když koncipujete nějaký výrobek, tak a potom je vlastně nějaká žaloba kvůli škodě, tak se předpokládá, že ten výrobek měl být koncipován bezpečněji. Jaký je cíl těchto předpisů o odpovědnosti? Na jedné straně to musí být pobídka k vytváření bezpečných koncepcí, eh, kvalitních výrobků a bezpečných výrobků pro evropské uživatele. A také by to mělo usnadnit pozici oběti, když se domáhá odškodnění. To jsou tedy eh, pravidla objektivní odpovědnosti eh, na rozdíl od eh, třeba nějakého zanedbání a podobně. To znamená, že ten žalující nemusí dokazovat, že to nebyla jeho chyba, protože to souvisí s koncepcí, je tam vlastně ten příčinný vztah mezi tou škodou nebo újmou a tou vadou výrobku. Nicméně Tato, tato pravidla neúplně dobře fungují. Tato pravidla existují v Evropě, jsou podobná těm, která se uplatňují v USA. Nicméně ta, ta míra sporů je v Evropě a v USA velice odlišná. Nemůžeme to vysvětlit tím, že evropské výrobky jsou podstatně bezpečnější než ty americké, protože vlastně to, to jsou ty též výrobky. A ten důvod tedy musí spočívat především v tom právním systému. Ale to ukazuje, že není tady žádné propojení mezi odpovědností a efektivitou výrobků, když to postavím obráceně. Zároveň ti, ty žalující strany v Evropě velice málo e, vyhrávají to řízení. Ukazuje to tedy, že tyto právní předpisy nedostatečně chrání spotřebitele, protože ty spory jsou velice složité a nákladné. Ukázat ten příčinný vztah, to je velice zatěžující pro jediného spotřebitele, který e, se soudí s nějakou velkou firmou. Je to problém i pro robotiku? Ano, pro robotiku je to velice relevantní problém, protože robotika eh, bude znamenat změnu v odpovědnosti od uživatelů k výrobcům. A tato změna bude souviset s rostoucí automatizací. Když si představíme eh, auto bez řidiče, eh, dnes vlastně odpovídá za škodu řidič za volantem, ale postupně čím více to řízení bude automatizovanější, tím méně to bude chyba řidiče. Tato změna ale nepřijde ze dne na den. Budou to vlastně různé fáze, kde se budou aplikovat různá pravidla, tak, eh, která budou se týkat odpovědnosti uživatele a tak, která se budou týkat odpovědnosti výrobce. To vyvolá velkou nejistotu, eh, velice složité soudní řízení a to se právě firmy obávají, protože je obtížné kvantifikovat eh, rizika je to obtížné pro pojišťovny vytvářet vhodné pojistné produkty, aby pokryly takováto rizika. A tím se zdrží inovace. Inovace se nedostane na trh velice rychle kvůli tomu. A pak tady je ještě druhý eh, fenomén. Díky automatizaci eh, a takže eh, tlumočníci vás žádají o to, abyste trochu zpomalil, říká předseda. Dochází tedy také k přesunu k odpovědnosti za výrobek v oblastech, které jsou dnes jinak regulovány jinými eh, právními předpisy, například eh, zdravotní péče a eh, chybné postupy. Existují nejrůznější spory, když se lékaři, když vlastně neúčinně léčí. Pokud do tohoto rozhodování vložíme ještě eh, umělou inteligenci a uvádím příklad doktora Watsona od IBM, že se to tedy toto objeví, tak eh, na jedné straně tady máme výrobce toho softwaru nebo umělé inteligence, a na druhé straně toho samotného lékaře a oba vlastně mohou nést odpovědnost. To tež může platit u dopravních nehod. Jakmile se rozšíří automatizace řízení, tak se e, nebude už žalovat řidič, ale bude se žalovat ta firma, co to vyrobila. Takže pokud ty, eh, ta pravidla odpovědnosti za vadné výrobky nebudou dobře fungovat, bude to veliký problém pro Evropskou unii a pro eh, rozvoj průmyslu robotiky v EU. Takže jaké jsou moje návrhy? Jak toto řešit, tyto složité otázky? Já navrhuji, abychom začali eh, vlastně na základě třech, eh, tří takových myšlenek. Za prvé, bezpečnost lze lépe zařadit, eh, zajistit standardizací ex ante. Je třeba, aby výrobky na eh, evropských trzích byly bezpečné. Pokud bychom měli lepší technologickou normalizaci, tak bychom dosáhli tohoto výsledku lépe. Dále bychom se neměli trochu zabývat tím, že budeme někoho obvinovat, že udělal něco špatně. To je klasický koncept eh, u typických pravidel odpovědnosti. Musíme zvolit jiný přístup, který eh, bude vycházet z toho, že tu odpovědnost ponese strana, která mohla nejlépe minimalizovat náklady, a to i u pojistných produktů. A za třetí musíme vytvořit evropskou legislativu pro testování robotů. To je velice naléhavá věc, takže proberu to postupně jedno po druhém. Technologická normalizace. Potřebujeme vytvořit eh, evropské technologické normy pro roboty. Všechny velké světové ekonomiky brzo budou se snažit vytvářet vlastní Eh, takovéto normy, protože tak mohou získat vůdčí postavení na trhu. Potřebujeme tedy podpořit tyto technologické normy i na evropské úrovni. A proto potřebujeme no, normy, které budou často aktualizované, eh, které budou specifické pro různé typy aplikací. Mohli bychom posílit úlohu Evropské agentury pro normalizaci, ale také bychom mohli uvažovat o e, zřízení nějaké Evropské agentury pro robotiku, která by měla tento konkrétní úkol vytvářet technologické normy. Ty by mohly zohledňovat i etické aspekty, které jsou relevantní Nicméně pokud si dnes promluvíte s techniky, tak vám řeknou, že prostě nemají jasné technologické normy ohledně toho, jak by ty výrobky měly být eh, koncipovány. A někdo jiný zatím může ty normy vytvořit. Mohou to být USA nebo nějaká jiná konkurující ekonomika. A jakmile ty normy vzniknou, bude to eh, prostě norma pro celý průmysl. Pokud si vytvoříme evropské normy, tak naše postavení bude lepší. Dále, dát odpovědnost straně, která nejlep může minimalizovat náklady. Nejhorší, co by se mohlo stát, by byla nejistota, protože nejistota vyvolává velké množství sporů. Pro pojistné firmy je těžké pojišťovat rizika a pro průmysl je těžké ta rizika vlastně strávit. A to je potom problém na trhu. Takže neměli bychom se zabývat eh, tím, že odpovědná bude strana odpovědná za ten, tu vadu, ale měli bychom přejít k absolutní odpovědnosti. To může vypadat jako přílišné zatížení uživatele nebo výrobce. Podle aplikace by bylo otázkou, kdo by to byl, ale není to ve skutečnosti pravda. Když máte povinné pojištění, tak ta rizika eh, mohou být velice dobře zvládnutelná. A mělo by to snížit celkové náklady, nikoli je zvýšit. Když třeba výrobce auta nese stoprocentní odpovědnost za veškeré škody z užívání vozidla, Toto riziko se dá snadno pojistit u pojišťovny a on potom může snadno zapracovat tuto cenu do svých výrobních nákladů a pak ty náklady přerozdělit mezi všechny uživatele technologii formou tvorby cen při prodeji auta. Konečně potřebujeme jednotné eh, scénáře testování robotů v reálném životě. V Japonsku už několik let mají takzvané zvláštní oblasti toku, kde je umožněno testování robotů v reálném životě. Je třeba, abychom dostali roboty z laboratoří, abychom zjistili, jaká rizika to přináší, když interagují s Eh, lidmi. Může to být složité pro někoho, kdo inovuje, protože eh, právní úprava eh, v zemích EU je roztříštěná a není jasné, za jakých okolností by bylo být možné testovat roboty, ale dělají to v Japonsku, dělají to v USA a proto bychom měli rovněž zvažovat něco takového i v Evropě. A to, takováto právní úprava by tedy byla velice prospěšná, zlepšilo by to postavení evropského průmyslu. Také by to pomohlo identifikovat rizika, která potom lze řídit pojistnými smlouvami a lepšími pravidly eh, odpovědnosti a mohli bychom tedy přejít od výzkumu eh, robotů k výrobě robotů na průmyslové úrovni. Děkuji. Děkuji mnohokrát za ty, tuto eh, prezentaci. Já jsem Čech a doufám, že Evropská agentura pro robotiku bude v Praze. Možná víte, že to slovo robot je českého původu a kromě toho máme v Praze také Golema. Eh, takže to je takový eh, první potenciální pokusný předmět. Nějaké otázky od kolegů poslanců? Paní Delvo. Děkuji vám, děkuji za obě prezentace, byly velice inspirující. Já mám otázku k odpovědnosti. Říkáte, že to je tedy buď uživatel nebo výrobce. Jak jsem ale eh, vyrozuměla sebou prezentací, existuje spousta zprostředkovatelů. Například u aut bez řidiče, auto bez řidiče potřebuje informace, které jsou schromažďovány různými čidly. A co když ty informace nepřijdou včas? Jak potom můžeme řešit tuto otázku odpovědnosti eh, zprostředkovatelů, někoho, kdo není tedy ani tím konečným uživatelem, ani výrobcem? A potom mám otázku k algoritmům. Algoritmy eh, jsou normálně nesrozumitelné běžnému člověku. Jak je tomu tedy s transparentností algoritmů? Je tady nějaký problém práv duševního vlastnictví. To jsou tedy moje dva dotazy k těm velice zajímavým prezentacím. Ještě eh, vezmeme další otázky. Paní Komodiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat eh, všem za eh, velice zajímavé prezentace. Eh, jak říkala Mady Delvoje, jsou velice inspirující. Já mám otázky týkající se, myslím, že to byl pan z Varšavy, který mluvil o občanskoprávní odpovědnosti a algoritmech. A já mám otázky. Když vlastně uživatel použije algoritmus, tak jako e, makléř u HFT, není to podobné jako v situace, kdy ten makléř vlastně nese e, odpovědnost za škody, e, které spáchá v tom, v tom svém životě. A za druhé, pokud tedy eh, máme právní subjektivitu eh, toho přístroje, může eh, vlastně takto být prokázán ten, ten zájem nebo úmysl? Připomínám, že otázky můžete klást i panu Květkovskému. Dobře, tak kdo z vás chce začít? Já tedy začnu. Ta otázka zprostředkovatelů. První věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že chceme poskytnout kompenzaci oběti, protože oběť je tedy ta strana, která nenesla chybu a zaslouží si očkodnění za újmu, kterou utrpěla. Prvním cílem by tedy bylo poskytnout kompenzaci oběti. Abychom mohli poskytnout kompenzaci oběti, tak já bych neváhal s odpovědností výrobce, i když ta nehoda by se dala dohledat k nějaké součásti nebo k nějaké informace, kterou koupil od třetí strany. Podle mého názoru při řízení rizik, rizik když by výrobce nesl stoprocentní odpovědnost v tomto příkladu, pak výrobce by kompenzoval oběť, která je tedy jedinou stranou, která si to vlastně zaslouží, toto, toto očkodnění, a zároveň výrobce prostřednictvím své pojišťovny a svých pojistných smluv a svých smluvních stran s poskytovatelem služeb, které využívá pro ten svůj výrobek, by potom mohl ve smluvních vztazích si nějak zakotvit, že tyto náklady potom může přenést na toho zprostředkovatele. Protože jinak, pokud ten systém bude příliš komplikovaný, kde ten uživatel který je účastníkem nehody, se má soudit jak s výrobcem, od kterého si to koupil, a potom se všemi zprostředkovateli, kteří poskytli různé služby a se všemi, kteří poskytli různé součástky, tak se ocitne ve velice složité situaci. Bude to velice složité z hlediska vedení toho sporu a bude to natolik zatěžující, že vlastně ani nebude mít motiv soudit se se všemi těmito lidmi, aby se ukázalo, kdo z nich nese odpovědnost takže vlastně ehm, očkodě nebude. Ale pokud ten výrobce bude stoprocentně odpovědný, potom cokoliv se stane s tím výrobkem, tak bude se moci obrátit vlastně na pojišťovnu a náklad toho pojistného se přenese do ceny, kterou vlastně naučtuje všem spotřebitelům, kteří chtějí ten výrobek koupit a používat. Takže vy tady vlastně neurčujete, čí je chyba. Čím složitější bude ten přístroj, tak tím složitější bude zjistit, zda to je ten, kdo udělal software, kdo čidlo, eh, kdo používal ten přístroj, kdo tu odpovědnost nese. Já si myslím, že je mnohem méně zajímavé přesně určit, kdo skutečně způsobil ten problém. Eh, je lepší vlastně zajistit rychlou kompenzaci bez toho, aby se objekt musela deset let soudit a potom by se to promítlo do nákladů pojišťovin. Pokud eh, snížíme vlastně počet těch soudních sporů, tak eh, se také omezí náklady a bude to pak jednodušší pro evropské uživatele, evropské spotřebitele i pro evropský průmysl. Děkuji. Nejprve bych chtěl tedy zareagovat na tu první otázku, otázku transparentnosti. Když uh, používáme algoritmy, já jsem to tady předtím neříkal, ale myslím, že to je velice důležité. Nejen, že uživatel má právo vědět, že se snaží vstoupit do smlouvy za použití algoritmu, ale také ta druhá smluvní strana také má právo to vědět. A já jsem přesvědčen, že pokud jde o situaci, kdy budeme muset eh, skutečně řešit umělou inteligenci, tak dospějeme k nějakému registračnímu systému, který by nám umožnil nejprve identifikovat, že nejednáme s člověkem, ale s programem. A umožnilo by nám to vlastně ty právní účinky, kroků takového programu přečíst nějakému člověku, leda, že bychom se tedy rozhodli vytvořit právní subjektivitu nebo právní způsobilost toho programu. A pokud jde o druhou otázku, vyrozuměl jsem, že jde o to, jestli uživatel odpovídá za ten program, který si vybral. Já si myslím odpovědnost, eh, ano, v případě, eh, ovšem v případě uzavírání smlouvy, když máme velice složitý algoritmus, jestli lze vlastně takto vyjádřit projev zájmu. Bez uzavření smlouvy Eh, když to řeknu zjednodušeně, tak pak by neměla být žádná odpovědnost, žádná smluvní odpovědnost. Myslím, že to bychom zašli příliš daleko ve smluvním zprávu. Mluví se o odpovědnosti, ale přitom by se měla řešit, eh, řeš, mělo řešit už samotné uzavírání smluv jako základní koncept. A otázka zda, když tady ten makléř používá počítačový program eh, pro nákupy na burze, zda by tedy měl být odpovědný za škodu, tak odpověď je samozřejmě ano, měl by být odpovědný, ale otázka je, pokud neexistuje žádný úmysl uzavřít smlouvu, pokud nemůžeme nějak toto prokázat, jak můžeme tedy tu právní odpovědnost eh, určit podle smluvního práva, protože pak je tady ještě otázka, zda můžeme odpovědnost eh, určit eh, vlastně dle jiného práva. O tom mluvil i kolega. Děkuji. Pan Anderson má, smlou- má otázku. Já mám otázku na doktora Bartoliniho. Otázka pojištění vypadá zajímavě. Můžete říci, kde jsou aplikována podobná řešení a jaké e, jsou jejich hlavní nedostatky. Pojištění je mocný nástroj. Jediný požadavek je, že musí být jasné předem, kdo bude zodpovídat a jaké škody mohou vyvstát a jak je kvantifikovat a jak je e, vypočítané pojistné. Například v silničním zákoně většina zemí zavádí povinné pojištění pro auta, čili když si koupíte auto, musíte taky zaplatit povinné ručení. V Itálii třeba konkrétně dokonce to není povinností řidiče, ale vlastníka, protože vlastník ručí za všechny eh, škody, které jsou eh, způsobené vozidlem, které vlastní. Když máte jasná pravidla odpovědnosti ex ante, s těmi tradičními vozy je to jasné, že když někdo spuch, eh, že dojde k nehodě, tak je to chyba jednoho nebo druhého řidiče. A když je to tedy eh, vina lidské bytosti, víte, jaké chování způsobí třeba havárii, ať už je to třeba eh, SMS-kování za jízdy nebo nevěnování pozornosti, překročení rychlosti pití a podobně. A vy můžete to chování modelovat, pochop, eh, jak si hodnotit rizika, od, o, jak si odhadnout jejich cenu. Třeba jestliže je to muž s 35 let starý, žijící tam a tam, tak představuje takové riziko a takové pojištění potom má mít. Ale eh, když neznáme tyto detaily, protože nemůžeme třeba testovat roboty v různých scénářích a navíc nejsou příliš rozšířeny, tak eh, ne, je těžké mm, kalkulovat ta rizika, ale jakmile získáme data, potom mechanismus pojištění, kde e, jsou jasně stanovená pravidla odpovědnosti a e, uživatel je třeba stoprocentně zodpovědný, tak jak uživatel robotiky, tak výrobce robotiky mohou mm, jaksi pokrýt celou řadu oblastí, kde to může fungovat hladce. A to třeba tam, kde to není dostatečně finančně zajímavé pro pojišťovny. Robotic prosthesis například, kdy e, se e, nepřekračují přirozené lidské vlastnosti, ale třeba jedná se o robotickou e, protetiku, nohu, ruku a podobně. Takže tam se jedná o navrácení vlastnosti toho výrobku a ty škody jsou tam omezené. Mnoho lidí, kteří mají zájem o tento, nebo lidé, kteří mají zájem o, o protetiku, eh, je omezení eh, a mohou tam eh, mm, být vysoké náklady, ale ne, ne, nemám jistotu, že by třeba pojišťovny zajímalo vstupovat do tohoto segmentu trhu. A když se nepodaří e, vyvolat e, ekonomický zájem u pojišťoven, tak můžete vyřešit to technickým řešením, jako třeba plány e, bez, bez chyby, například, že výrobce bude platit nějaké procento z eh, prodejní ceny výrobku do nějakého fondu, který bude zřízený státem a tehdy a ten fond pak může sloužit k eh, úhradě eh, náhrady škody v případě poruchy třeba té protetiky a takže to jsou různé možnosti tehdy, kdy třeba to pojišťovnu nezajímá. Ale teoreticky z našeho pohledu to může takto fungovat a pravidla pojištění tění tudíž e, nevylučují určitá alternativní řešení. Ale třeba povinné pojištění, povinné ručení, které e, ovšem e, nám pomůže i přinášet, jestliže by povinné pojištění bylo i pro výrobce eh, v té stejném smyslu, tak by to vedlo k rychlejším inovacím. A další nyní má slovo eh, Ole Hekström, profesor Charles University of Technology v Göteborgu a bude hovořit o robotice, umělé inteligenci a řízení rizik. Prosím, máte slovo. Děkuji za pozvání na toto slyšení. Je mi ctí a potěšením tady být. Já budu hovořit o déle dobějších perspektivách. Někteří z vás to možná budete vnímat trochu jako sci-fi, ale odolejte prosím tomuto pokušení, protože to by mohlo být právě klíčové pro naší budoucí společnou budoucnost. Takže umělá inteligence a robotika, Eh, očekává se, že rozvoj v této oblasti bude mít velký vliv na ekonomiku. Před pár lety byl odhad, že přidaná hodnota z inovací v této oblasti v nadcházejících desetiletích bude kolem 50 tisíc miliard dolarů, čili rozdělené na jednotlivá desetiletí je to obrovské a prostor a je tu prostor, že umělá inteligence a robotika může přinést bezúzdnou prosperitu. Ovšem existují různá rizika, některá z nich vážná. Jednak je to v případě vojenské umělé inteligence, třeba dronů, které mohou spadnout do rukou teroristů a to je takový ten okamžitý okamžité riziko, které se netýká budoucích desetiletí, ale dnešní doby. Dále takzvaný robosourcing, kdy eh, začnou roboti konkurovat na trhu práce. Eh, to je to, co se stane, když umělá inteligence dosáhne úrovně, kdy lidé už nejsou nejchytřejší na planetě, tak zda ještě můžeme zachovat jaksi můžeme to mít pod kontrolou, to je ten třetí případ. Já se soustředím právě na ten nejteoretičtější, nejspekulativnější a sice ten třetí případ, kdy by umělá inteligence byla chytřejší než lidi. Základní otázka je, jestliže umělá inteligence dosáhne té úrovně, kdy lidé už nebudou nejchytřejší na Zemi, můžeme očekávat, že zůstanou pod kontrolou? Stručně odpověď ne protože v takovém případě náš osud bude záviset na záměrech strojů, takže je lépe si zajistit předem, že jejich záměry budou v, souladu s blahem lidstva. A když už hovoříme o řízení rizik, tak bych chtěl zdůraznit tři úrovně pohrom. První úroveň, to je jako třeba požár v domě, to může být tragédie pro jednotlivce, ale společnost se s tím vypořádá prostřednictvím pojištění a dalších rutinních nástrojů. To umíme. Druhá úroveň pohromy, to je větší pohroma, kdy jedna pojišťovna to nemůže zvládnout eh, a uhradit všechny náklady, jako příklad je třeba tsunami a havárie v elektrárně Fukushima před pár lety, tady musí zasáhnout stát a řešit to. Třetí úroveň, to je pohroma apokalyptických rozměrů, kdy výsledek eh, nebo otázka, kdo ty škody zaplatí, přestává mít smysl, protože civilizace, jaký známe, přestane existovat. Čili způsob, jak přistupovat k tomuto typu rizik, je, že musíme hlavně zaručit, aby k tomu nedošlo nikdy. Protože jakmile k tomu jednou dojde, tak už se s tím nedá dělat nic. Tady je citát eh, světového vědce Stevena Hawkinga, vyšlo to v Independentu před pár lety, který říká, kde mm, krátkodobý dopad umělé inteligence závisí na tom, kdo to e, kontroluje. Dlouhodobě jde o to, jestli to vůbec jde kontrolovat a myslet si, že to je jenom science fiction, to by byla chyba a mohla by to být naše fatální a největší chyba. dokáže, je opravdu riziko, že lidstvo bude vymazáno umělou inteligencí. Dá se to oddělit dvěma způsoby, ta odpověď. Může být lidská inteligence překonána umělou inteligenci a pokud by k tomu došlo, k čemu bude umělá inteligence mít sklony? To jsou dvě samostatné otázky. První z nich ta se, to znamená, zda může umělá inteligence překonat lidskou inteligenci, to můžeme ještě rozdělit, zda na lidské úrovni lze toho dosáhnout, nebo jestli vůbec může dosáhnout lidské inteligence a e, otázka 1b, jak rychle lze očekávat, že taková super inteligentní umělá inteligence vznikne. Já nemám tady čas jít do podrobnosti toho, kdy lze očekávat takový eh, vývoj. Tady máme ilustraci eh, knihovna babylonská, tak když já zatím můžu říct, že experti eh, jsou hodně rozpolceni, někteří hovoří o průlomu do deseti let nebo do pár desítek let, jiní hovoří o století a další ti skeptici říkají, že k tomu nikdy nedojde. Takže je tu velká nejistota, ale chci jenom varovat před tou chybou, že bychom si mysleli, že když je e, něco nejisté, takže to je hodně daleko. To není garantováno. Jestliže něco není jisté, to neznamená, že eh, se to nestane dřív, než bychom čekali. Co se týče toho, co se stane, jestliže umělá inteligence překročí e, inteligenci lidskou, existují scénáře s velmi rychlým vývojem superinteligence, to je nazýváno singularita a exploze inteligence. A ten základní mechanismus je zde ilustrován na obrázku tím, že až ty nejchytřejší Eh, bytosti na světě budou umělá inteligence, tak budou také vyrábět ještě lepší umělou inteligenci. Takže první umělá inteligence vyrobí ještě lepší umělou inteligenci, která zase vyrobí ještě lepší umělou inteligenci a tato eskalace eh, může teoreticky být zdůvodněná, proč k tomu může dojít brzy. Není to prokázáno, ale ta možnost existuje. Jedna otázka skeptika, jestli, a co když umělá inteligence se bude chtít eh, zlepšovat, to nás dostává k druhé otázce, k čemu bude mít umělá inteligence sklony. To je velice těžká otázka, ale asi nejlepší teoretický rámec tady je eh, teorie eh, Honura Bostroma, Eh, ohledně instrumentálních cílů. Eh, konečný, jaksi hlavní cíl nebo záměr je vlastně zachování eh, té umělé inteligence, která se bude snažit jaksi se udržet. Takzvaná teze oktogonality, která je kompatibilní s vysokou mírou inteligence. Jestliže chcete předvídat, jaké budou ty finální cíle, to je samozřejmě těžké, ale instrumentální konvergence nebo teze eh, této instrumentální konvergence definuje určité cíle, které jsou pravděpodobné, jako třeba zachování sebe sama, to znamená, ne, aby mě nevytáhli ze zástrčky s tím, že záměr je, že když mám cíl, pro který něco dělám, a když mě vypnou, tak nebudu moci toho cíle dosáhnout. Takže to se pravděpodobně objeví jako instrumentální nástroj, dále získávání více hardwareu a více zdrojů zlepšování softwaru i hardwaru. To je instrumentální cíl, čili čím bude mít ten stroj lepší hardware a software, tím bude pracovat efektivněji na tom svém hlavním cíli. Takže to je pravděpodobná, pravděpodobný vývoj. A dále zachování finálního cíle Samozřejmě umělá inteligence asi nebude chtít, aby ji někdo zasahoval do finálního cíle. To může vést k radikálním scénářům. Jedný z nich vymyslel Nick Polstrom, že k finální cíl nemusí být zlovolný nebo extrémně nebezpečný jako svorkový Armagedon, jestliže umělá inteligence se bude chtít zvýšit třeba produktivitu v továrně na kancelářské svorky, tak eh, v rámci sebezlepšování a toho finálního cíle maximalizovat výrobu kancelářských svorek, tak pak eh, by bylo v moci umělé inteligence celý solární systém proměnit eh, v kancelářské svorky. Takže jakmile my lidé si uvědomíme, co hrozí, pak bychom takový stroj vytáhli ze zástrčky, aby nedošlo k proměně solárního systému v kancelářské svorky, protože sami taky se nechceme proměnit v kancelářské svorky. Tento eh, stroj je chytřejší než my, a, ale, a takže on tuší, že budeme jeho chtít vyřadit, vytáhnout ze zástrčky, takže e, je potřeba mm, na to myslet dopředu, protože jinak by to bylo pro lidstvo smutné. Já samozřejmě zdaleka e, nedokážu obsáhnout všechno, e, ale Eh, kdyby se část úsilí věnované na výrobu umělé inteligence použilo k zajištění bezpečnosti eh, umělé inteligence pro lidstvo, tak by to bylo určitě pozitivní. Tady jsou určité předběžné otázky toho problému třeba zajistit, aby umělá inteligence měla cíle, které budou v souladu s našimi a jakmile by toto bylo garantováno, potom by stroje nám zajistili šťastnou budoucnost. Ale e, protože e, e, může Důležité je, jaký bude mít umělá inteligence finální cíl, protože ten bude za každou cenu chtít realizovat a proto je potřeba na to myslet předtím, než e, se vymkne umělá inteligence kontrole a tak, aby byla vždy lidstvu přátelská. Je to obtížné, protože lidské hodnoty jsou velmi křehké a jak říká Jutkovský, dosáhnout 99% správnosti může eh, představovat nedostatky. Kdo četl Izaka Asimova, tak ví, že může docházet k nečekanému vývoji, protože my nedokážeme přesně říci, jak budou jednotlivá pravidla interpretována. Jestliže třeba stroj bude mít za úkol lidstvo učinit co nejšťastnějším, ale pak třeba eh, otázka štěstí je redefinována a tak třeba bude chtít stroj, abychom se usmívali a pak nám může třeba paralizovat obličej do úsměvu a, a pak si může dělat, co chce. Čili to bychom neradi. A nemáme žádné předem dané řešení položené na stole, ale musíme o tom přemýšlet. Děkuji. Thank you as well. Děkuji. Tak bychom teď vzali ještě další prezentaci a otázky a odpovědi bychom kladli dohromady. Takže další řečník je eh, eh, náměstek ředitele Institutu budoucího lidstva Oxford Martin School na Oxfordské univerzitě Neil Bowerman a následujících 15 minut má k tomu, aby hovořil o dlouhodobé perspektivě politiky umělé inteligence. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych využít této eh, příležitosti a poděkovat za to, že jste nás také pozvali na toto slyšení a že se můžeme zúčastnit tohoto dialogu. Také bych se chtěl omluvit eh, tady za ten název. Ten název má být tak, jak to říkal pan předseda, to znamená dlouhodobější perspektiva v politice umělé inteligence. Kdybych měl tedy eh, schrnout eh, to hlavní poselství té mé prezentace, tak by to bylo to, že umělá inteligence by mohla být mnohem schopnější v nadcházejících desetiletí a protože teď se tady vytyčují politiky, tak by bylo vhodné mít toto na paměti, abychom zajistili, že ty politiky nebudou nastaveny tak stuha, že by nebylo možné vlastně uspůsobit do budoucna, jak se bude zvyšovat schopnost té umělé inteligence. E, jsou, e, zaznamenali jsme vlastně velká zlepšení e, umělé inteligence za poslední, i za poslední desetiletí. Nebudu je tady všechny probírat, ale asi poznáte mnoho z nich na slajdu. Bylo to vedeno zlepšováním algoritmů, jak je tady eh, ilustrováno, a také zlepšováním výpočetní eh, techniky a její výkonnosti. Pokud se na to podíváme historicky, tak zhruba polovina zlepšení přišla eh, v souvislosti se zlepšením algoritmu a druhá polovina se zlepšením výkonnosti výpočetní techniky. Samozřejmě záleží na tom, o jaké aplikaci mluvíme. Tato zlepšení nakonec eh, tedy vyvolala velké rozrušení v vědeckém, eh, vědeckých kruzích, hlavně na základě nedávných zlepšení u algoritmů, u neurosítí a eh, to vyvolalo velké investice firem a myslím, že více než miliarda dolarů jenom za loňský rok byla investována do rozvoje těchto technologií. A vzniká tady tedy otázka pro tvůrce politiky, jako jste vy, jak by se toto mělo řešit politicky. Dá se to rozdělit do řady kategorií. Ty kategorie mohou být formulovány různě, ale já navrhuji tedy tyto kategorie. První kategorie, kterou je třeba mít na paměti, to je otázka údajů a soukromí. O tom už se tady stručně mluvilo. E, tyto algoritmy vyžadují hodně údajů, aby mohly dobře fungovat. A to samozřejmě vyvolává problémy s ochranou soukromí. A je tedy pravděpodobné, že legislativa v oblasti ochrany údajů bude mít dopad na to, jak se používají algoritmy ve společnosti a je také představitelné, že další rozvoj těchto algoritmů by mohl mít dopad i na navrhovanou právní e, úpravu v oblasti e, ochrany údajů a soukromí. Druhá oblast, e, to už tady se hodně řešilo na tomto slyšení, možná s výjimkou profesor extréma a to jsou samostatné systémy a jejich odpovědnost. To je evidentně oblast, kde je třeba větší transparentnost a no to z mnoha důvodů, které už tady byly zmíněny. Třetí oblast to je automatizace a nezaměstnanost. To je otázka, co budeme dělat, když stále více pracovní síly vlastně přijde o práci kvůli tomu, že ten jejich úkol je automatizován. Já si myslím, že je možná příliš předčasné Eh, přijímat nějaké zásadní legislativní kroky v této oblasti. Je to částečně proto, že tady je veliká nejistota. Není jasné například, do jaké míry lidé, kteří přijdou o práci kvůli automatizaci, budou moci být vyškoleni v nějaké jiné oblasti. Ty technologie zlepšují výkonnost, takže se objevují i argumenty, že dojde k situaci jako ve 20. století, kdy původně 90 pracovní síly v USA působilo v zemědělství, dnes jsou to 3 a přesto to nespůsobilo masovní, masivní nezaměstnanost. Eh, je tady myšlenková škola, která říká, že se to bude ubírat tímto směrem a jiná říká, že když máte stroje, které jsou schopné eh, reprodukovat i duševní lidskou činnost, eh, a nepotřebují lidi na pracovišti, tak není úplně jasné, jakým směrem se to ubere a je třeba samozřejmě ještě tuto otázku studovat, než se přijmou nějaké legislativní kroky. No a poslední oblast se týká vojenství, bezpečnosti a geopolitické koordinace. Myslím si, že to jsou záležitosti, které je třeba řešit například pokud jde o samostatné zbraně, autonomní zbraně, pak tady mohou být i dlouhodobější důsledky, které se jen hůře před, předvídají a o kterých se musíme dozvědět více, než přijmeme nějaká opatření. Tyto čtyři oblasti tedy jsem vyjmenoval, ale mohou být e, i jiné. Chtěl bych ještě zdůraznit otázku, na kterou narazil profesor Hedstrom, a sice, co bychom dělali, kdybychom skutečně uspěli v umělé inteligenci na lidské úrovni, jak by to poznamenalo celou společnost. A tak jako profesor Hextrem i já se domnívám, že to je eh, potenciálně zanedbané téma a chtěl bych tedy zbytek svého času věnovat právě této otázce. Nejprve se podívejme na otázku inteligence. Co to je, čím se liší tyto dva druhy, eh, šimpanz nalevo, homo sapiens napravo. Může to být samozřejmě i Einstein nebo nějaký jiný váš vědecký superhrdina, ale většina lidí si myslí, že to je dáno především velikostí mozku. ta mozková hmota, tedy že se rozrostla a díky tomu ten druh vpravo získal kontrolu nad svým okolím a byl schopen spravovat eh, zdroje ve svůj prospěch a ten druh vlevo, tedy že skončil na seznamu ohrožených druhů. Zdá se, že ty rozdíly v intelektuálních schopnostech mohou mít veli, znamenat velmi odlišné výsledky. A můžeme být tedy znepokojeni, když se objeví stroje, které budou intelektuálně schopnější než Homo sapiens, protože by se mohlo stát, že oni také začnou uspravovat zdroje ve svůj prospěch. To by mohlo mít velice pozitivní výsledky, ale také by to mohlo mít negativní výsledky, jak na to už eh, se tady naráželo je třeba zvážit časový rámec. Jak eh, říkal profesor Hextrém, je to velice nejisté. Tady vidíme eh, budoucnost lidstva. My jsme eh, dělali anketu na, mezi experty na umělou inteligenci. Ptali jsme si, kdy si myslí, že vlastně bude ta umělá inteligence na lidské úrovni, k jakému datu. My jsme eh, se ptali 100 nejcitovanějších výzkumníků. 10 tvrdí, že to bude někdy eh, za 10 let, že, že bude desetiprocentní pravděpodobnost. Eh, na 50 se domnívají, že už v roce 2050 by to bylo možné a za velice pravděpodobné považují, že toto bude kolem roku 2070. Ovšem je to třeba brát s velikou rezervou tato data, eh, jednak eh, to jsou jenom názory odborníků. A ukázalo se, že předpovědi v této oblasti jsou velice těžké a většinou nepříliš úspěšné. Za druhé je pravděpodobné, že účastníci eh, jsou možná příliš eh, optimističtí, protože podnikají výzkumy v této oblasti, tak doufají, že to bude rychle. Nicméně ukazuje to určitý obrázek eh, a kdy můžeme tedy předpokládat, že eh, stroje s lidskou inteligencí můžou vzniknout, že to může být ještě za našeho života nebo koncem století. A to je možná něco, na co bychom se mohli připravit, i když tady panuje ta nejistota, jak ukazují ta čísla. Pak tady jsou dvě otázky. Jak dlouho to bude trvat, než umělá inteligence na lidské úrovni vznikne? A za druhé, jak dlouho bude trvat, než se dostaneme k inteligenci, která bude podstatně výkonnější než lidská. A to je oblast, kterou už zmiňoval profesor Hextrém do podrobná, ale chtěl bych tady říct si pár úvah ohledně rozsahu inteligence a pokroku. Pokud si představíte standardního standardní přístup k posuzování inteligence, například test IQ, tak inteligence je něco eh, na této přímce. Na jedné, stránce, na jedné straně máte vesnického blázna, který všechno poplete a na druhé straně máte svého vědeckého superhrdinu. A je pravděpodobné, že pokud se na to podíváme eh, dál, je to velice antropomorfní obrázek a ta inteligenční škála může být ještě rozsáhlejší. Je to velice schematické, ale ukazuje to, že inteligence eh, není nutně to, co si vždycky pod tím představujeme. Můžeme uvažovat o umělé inteligenci jako o pomalu eh, postupujícím eh, posunu směrem napravo na té, na té úsečce. Někdy jsme mohli být úplně nalevit, nalevo a někdy v budoucnu, když vědci budou hodně pracovat, hodně bádat, tak bychom se mohli dostat až k umělé inteligenci na úrovni myše, to znamená, že bude manipulovat eh, něčím ve veliké rychlosti. Možná po další tvrdé práci dostaneme na inteligenční úroveň šimpanze a možná potom s dalším a dalším výzkumem něco, co se bude blížit tomu vesnickému bláznovi, nebo člověku se podaří realizovat. Já považuji za nejasné, proč ta úroveň výkonnosti nebo optimalizace umělé inteligence by musela v, tom, to, v této fázi skončit. Proč by potom měl vlak zpomalit a ne pokračovat i dál za to nádraží lidské inteligence? Pokud se podíváte na architekturu lidského mozku, tak ten eh, venkovský blázen a Einstein mají dosti eh, podobné mozky. Jsou stejně veliké, eh, ty neurony tam létají stejně rychle a když se podíváte na možný rozsah inteligenční architektury, je to dosti obdobné ve srovnání s počítačem. A dá se tedy předpokládat, že Můžeme očekávat, že umělá inteligence se zlepší nad rámec lidských schopností a že se to může stát poměrně rychle, i když je to eh, velice nejasné a nejisté. Tím se dostáváme k problematice kontroly, o tom už hovořil detailně profesor Hextrem, takže já eh, už nebudu moc zabíhat do podrobna. Ale je to tedy eh, otázka, kterou je třeba řešit nikoli v legislativním rámci, ale ve společnosti jako celku. Tím se dostávám tedy k doporučením pro tento výbor, která jsou relativně vágní, ale možná vám trochu napomohou. Za prvé, musíme být opatrní a nepřijímat kroky, která by vycházely z nějaké implicitní premisy ohledně toho, že umělá inteligence bude mít jas, mnohem vyšší uh, výkonnost, protože je nejasné, jak vysoká ta výkonnost bude, kdy k tomu dojde a to je tedy třeba mít na paměti. Za druhé, skupiny, které toto zkoumají, by možná se mohly zaměřit na širší zásady, které potom budou flexibilnější při uplatňování na nový vývoj. Je obtížné samozřejmě předvídat rychlost těch zlepšení a dalšího vývoje, ale mohlo by být užitečné vytvořit nějaká užší doporučení z těch důvodů, o kterých hovořil profesor Bertolini. Takže jenom bych chtěl na to poukázat, že je obtížné předvídat, co bude v budoucnu, to bychom si měli uvědomit. Třetí myšlenka je, že by možná bylo užitečné, aby EU měla takový globální pohled na svůj přístup k umělé inteligenci. Je možné, že ten pokrok bude destabilizující, některé národy se na to dobře neadaptují a potom by bylo dobré, kdyby všichni e, spolupracovali tak, e, aby to bylo ve prospěch stability a koordinace aby to byly postupy, které se dají použít i někde jinde, tak eh, obdobně jako EU zaujala eh, třeba vůdčí úlohu v dalším dlouhodobém úkolu, jako je změna klimatu. Takže něco obdobného by mohlo být i při rozvoji opatření v oblasti umělé inteligence. Takže děkuji vám všem za to, že jste nás pozvali a za to možnost této prezentace. Děkuji, děkuji vám za váš příspěvek. Dostali jsme se poměrně daleko od toho prvotního příkladu chytrých ledniček a jejich právní odpovědnosti. Máme v panelu zřejmě několik filozofů, ale Teď máme čas na otázky a odpovědi. Vidím, že tento druhý blok byl náročný. Paní Delfo má otázku. Děkuji za tuto cestu do budoucnosti. Vy jste velmi opatrně řekl, že nikdo neví, co se stane. Jak si z podstaty věci to nevíme. ale teď se pokusím jakoby si vsadit. Pokud by se všechno to, co jste říkal, stalo a vy jste říkal, když do umělé inteligence vložíme hodnoty předtím, než bude pozdě, tak se ptám, zda to lze. Dokážeme instalovat do umělé inteligence hodnoty, do těch algoritmů, protože na druhou stranu čtu no, samovzdělávání se, kdy umělá inteligence e, se bude učit ze svého prostředí a když bude kopírovat lidi, tak není e, řečeno, že bude moc přátelská, takže, protože když se bude učit z okolí. Takže jak můžeme zajistit, že budou přátelští a jaký má být ten rámec, nebo co musí mít, abychom zůstali v bezpečí. Pan Anderson. Děkuji. Je velká motivace pro firmy a státy, aby vytvořili a dále rozvinuli umělou inteligenci. Čím bude umělá inteligence lepší, tím víc se dá vydělat peněz z té lepší umělé inteligence. Ale když se dostaneme na tu úroveň, na kterou bychom se dostat nikdy neměli, kdy umělá inteligence se vymkne kontrole, pak bude pozdě něco s tím dělat a řešit ten případný problém. Takže je lepší to promyslet hned, a já si nemyslím, že to bude stačit jenom uh, něco dělat na úrovni EU. Potřebujeme celosvětovou regulaci, protože jinak ty státy, které mají opatrný přístup a snaží se ty nové technologie využít k co možná nejlepším cílům, nezabrání těm, kteří takto opatrní nejsou. Čili proto je potřeba toto regulovat celosvětově. A jsem si jist, že náš panel má dobré odpovědi na tuto otázku. Já mám jednu poznámku k posledním dvěma vystoupením, které považuji za velmi inspirující, protože zredukovalo tu diskuzi na hodnoty. A myslím si, že právě poselství budoucích IT procesů musí být jaksi protchnuté od začátku hodnotami. Třeba teď se zabýváme novou dohodou mezi Kubou a EU a tam právě projednáváme otázku eh, podnikání versus hodnot lidských práv a podobně. Takže ta inspirace, kterou nám tito dva pánové přinesli, opravdu potřebná i pro nás dnes. Takže teď máme čas na vaše odpovědi. Mám začít? Tedy otázka zní, jak instalovat do strojů dobré vlastnosti, dobré hodnoty. To je dobrá otázka, na kterou neznáme odpověď. Na té primitivní úrovni každý stroj, který je koncipovaný k optimizování něčeho, jako třeba eh, bez eh, vozidla, která jezdí bez řidiče a bez nehody, to je cíl. A pak eh, je tam určitý prostor mezi cíly a hodnotami. A když hovoříme o obecnějších hodnotách, jako třeba propagace lidského blaha a podobně, tak zatím ještě nejsme tak daleko, abychom věděli, jak to vůbec formulovat v, ve strojovém jazyce, protože na tom musíme taky pracovat. A, a jde o to také, jaké hodnoty chceme do strojů instalovat. Jestli je v pořádku, jestliže tým ze Silicon Valley si sedne mm, eh, a ke stolu a instaluje do těch strojů své vlastní hodnoty. A pak budou ovlivňovat budoucnost celého lidstva. A mnozí řeknou, a já s tím souhlasím, že to takhle v pořádku nebude. Takže je třeba mm, využívat i nepřímé cesty, jak, eh, jak si učit ty stroje eh, konat případně eh, ve prospěch lidstva, ale to je spíš spekulativní. Čili krátká odpověď je ne, nevíme, ale chytří lidé na tom pracují a budeme asi potřebovat, aby na tom pracovalo ještě více lidí. K první otázce ohledně toho, zda lze instalovat hodnoty do umělé inteligence, ty, já myslím, že základní hodnoty, které jsou třeba potřeba v letadle, ty se dají Eh, natvrdo zakódovat a algoritmy, je, jako třeba hodnoty učení se, to všem je spojené s problémem a my tady hovoříme o lidském, o, při, o hodnotách lidské inteligence a teď jde o to, jak počítačové vědy eh, dokáží tyto hodnoty zakódovat do strojů. To je oblast, která si zaslouží pozornost eh, nejlepších vědeckých mozků, eh, ale jsem přesvědčený, že v této fázi je to problém jak technický, tak filozofický. Co se týče otázky, zda potřebujeme celosvětovou regulaci, Řekl bych, že to je téma, kterého se mnoho lidí bojí, a je třeba si zapamatovat pár věcí. Za prvé, nepředjímejme, nevíme, protože je to ještě daleko a musíme se ještě mnoho věcí naučit, než můžeme něco podobného podniknout a nevím, jestli v tuto chvíli je globální regulace řešením. Je to možné, ale existují i jiné přístupy. Za druhé, je důležité provést široké konzultace, než se k tomu přistoupí, protože když se hovoří o e, globální regulaci, tak to poměrně vyděsí firmy, chtějí se té mm, e, diskuse zúčastnit, takže je důležité, aby právě proběhla hlavně široká diskuse, než by se k něčemu takovému přistoupilo a v nadcházejících letech nepochybně získáme daleko více informací třeba v nadcházejících pěti letech a současně si myslím, není pravděpodobné, že by tehdy už vznikl ten problém a musíme se tedy nejprve hodně eh, poučit, než můžeme přistoupit k nějakému rozhodování a budeme to muset ještě dlouho studovat. Ale ten, ten eh, rozhovor, ten dialog nebo ty konzultace, ty musí rozhodně proběhnout. Ještě bych chtěl doplnit jednu věc otázce, jak zakódovat tyto věci etické do strojů. Myslím si, že tu otázku je třeba rozdělit do dvou. Za prvé si musíme říci, co jsou naše hodnoty, o tom se dá diskutovat, někdy je to složité, ale musíme tak učinit. A jakmile rozhodneme, co ty hodnoty jsou, tak pak je tu zase otázka normalizace. To se taky musí může třeba řešit Evropská robotická agentura. To by byl právě dobrý příklad, proč potřebujeme, aby se to řešilo na evropské úrovni, protože bude asi potřeba mít evropské hodnoty, aby byly zakotvené v těch normách. Nechceme ty normy převzít od někoho jiného. Takže to je specifický příklad. Třeba když budeme mít bezobslužný trolejbus a chceme eh, jak si dáme mu, že nesmí přejet dítě na ulici a bez problémů a nebo a když už si musí vybrat, jestli musí, má přejet dítě nebo starou paní nebo nikoho, takže eh, to eh, je otázka technologických norem, kterým se musí výrobci podřídit. Čili myslím si, že tady je dobrý, dobrá argumentace pro to, aby existovala evropská agentura, která by jim zakodovala mm, eh, jaksi ty hodnoty v širším měřítku. Děkuji. Dostali jsme se do vzácné situace v Evropském parlamentu, že nám totiž zbyl čas. Takže jestli někdo tady z publika má otázku, kterou naléhavě potřebuje položit, tak prosím, vidím tam vzadu mladého muže, eh, představte se, jsem Florian Paperník z jsem eh, inženýr výpočetní eh, techniky a chci se zeptat, jestliže umělá inteligence vznikne a bude lepší. Myslíte si, že se dostaneme k ekonomice eh, využívající otroky a jak tomu bývalo v minulosti, jak si, jestliže budou mít v eh, roboti své farmy otroků, jestli tedy jste připraveni na něco takového, že prostě dojde ke ztrátě pracovních příležitostí a tak. Chcete na to někdo z vás odpovědět? Prosím. Myslím si, že to je možnost. Není to rozhodně žádná jistota ale stát se to může. A musíme i o takovém scénáři přemýšlet předem a řešit otázky, jako třeba zda umělá inteligence má získat více práv, což by zase třeba znamenalo, že by se taková společnost nekonala a musí, musíme také uvažovat o tom, jaké dopady by to mělo na lidské hodnoty. A možná by došlo k přesohu k tomu, jak eh, nahlížet naše robotické otroky a eh, naopak. Pan Le Breton. Najednou mě napadá, že když jsem byl mladý, tak jsem si četl romány Izáka Azimova a on vypracoval tři zákony robotiky a vaše slova mi to připomínají. Zákon číslo jedna je, že se nikdy nesmí ohrozit lidský život, zákon druhý je poslouchat lidské příkazy a zákon třetí, že robot musí sám sebe chránit a tam byla gradace tím, že zákon číslo jedna měl přednost před dalšími a tak dále. Mně to připadalo jako sci-fi, ale jak vás tak poslouchám, tak si říkám, že možná se dostáváme k bodu, kdy už je to reálné do budoucna. A, a ještě trochu seriózněji, když nám tady líčíte horizont robotu daleko chytřejší než člověk, tak vlastně to um, znovu otevírá otázku eh, eh, právní subjektivity robotů, protože jakmile jejich inteligence bude taková, pak by eventuálně právo mohlo uvažovat o eh, právní subjektivitě strojů. Co si o tom myslíte? Ano, prosím. To je dobrá otázka. Jeden pohled je tedy zredukovat to na otázku svědomí. Jestli mohou mít stroje svědomí a my dnes nedokážeme říci, zda e, tomu tak je nebo není, protože eh, to neznáme. Moje, můj názor je možná filozofický, jestliže by e, měli Eh, umělá inteligence by měla svědomí, pak by měla mít i určitou zodpovědnost. Ale pokud ne, tak to možná není tak nutné. Ovšem, bohužel otázka, problém je, že my nedokážeme říct, jestli mají nebo budou mít svědomí. Prosím, pane? Eh, Já jsem uh, zajišťují dohled nad eh, ochranou dat a je to spojené s otázkou tedy osob, ochrany osobních dat a tak dále. A chci se zeptat na jinou věc. Je velká poptávka po normalizaci robotiky, jak říkal pan Bertolini, ale já musím říct, že jsem k tomu skeptický. K otázce normalizace středoevropských... Ok. Tak v nějakém centrálním orgánu, protože si myslím, že to je otázka vývoje, ono se to bude vyvíjet v čase a bude se to měnit. Ale hm, důvod k normalizaci je, jestliže ta centrální evropská agentura bude tak, co v Evropské unii jsou podle vašeho názoru dobré příklady normalizace, která na trhu existuje, nebo jaké skupiny by se mohly věnovat standard, normalizaci. Pamatuju si třeba normalizaci cloudové, eh, cloudu, kdy už na trhu existovalo 140 různých norem ze strany různých normalizačních orgánů. To je zajímavá otázka. Osobně si myslím, ale chtělo by to asi více podrobností. Myslím si, že musíme trošku změnit představu normalizace. To, jak to máme teď, není dostatečné. Třeba pokud ICAP, což je zřejmě nejschopnější robot, žádná norma nedokáže testovat jeho schopnost učit se protože to je robot, který má tu vlastnost, že se dokáže učit a ne pohybovat. A síla jeho paží není relevantní. Takže mm, toto je otázka hodnocení. Velice dobře regulovaná, normalizovaná problematika je třeba letectví, kde je dobrá ex ante regulace pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti. A i když, když se stane něco, čemu systém příliš nerozumí, tak jak si především je systém obezřetný a to je dobrý příklad. Ve Spojených státech existuje studie, která ukazuje korelaci mezi bezpečností a regulací ex ante. A ve Spojených státech v letech 2002 eh, eh, došlo k k tomu, že výrobce komerčních eh, letadel byl zodpovědný za havárie. Za deset let eh, byl publikovaný článek eh, dvěma ekonomy, kteří uvedli, že za těch deset let z výjimky z odpovědnosti Eh, se míra nehodovosti nezvýšila. To znamená, že není eh, souvislost mezi pravidly odpovědnosti a bezpečnosti, protože pokud jsem firma, která dává na trh letadlo, tak eh, když to letadlo bude havarovat, lidi s ním přestanou lítat a já zkrachuji bez ohledu na to, jak je to s tou odpovědností. A takže možná na místo a ta, ta letadla jsou bezpečná jednak pro síly na trhu, které tlačí výrobce, aby přesto je dělal bezpečné, i když třeba za to nenese odpovědnost. A je to velice technologické odvětví, ale je také silně normalizované. Takže se všemi nutnými změnami, když toto aplikujeme i na robotiku, tak můžeme mít velice dobré a bezpečné roboty a tyto evropské normy mohou třeba ovlivňovat zase ekonomiky na jiných trzích, když to bude přijato dostatečně včas. Děkuji, paní Komodýny. Thank you, Um, I want to go back to the issue of value. Já jsem se chtěla vrátit k hodnotám, k tomu, jak můžeme ty hodnoty vložit do umělé inteligence, ale musím to také propojit se stavem evropské společnosti a jejich hodnot. A musím si také představit fantaz, eh, použít fantazii, abych si představila, jak bude vypadat umělá inteligence na konci století. Když mluvíme o hodnotách, a vy, pane předsedo, jste také hovořil o otázce lidských práv, které naše společnost považuje za hodnotu, tak i když máme tyto zásady, tak ty zásady jsou uplatnitelné na různé životní scénáře s různými výsledky a různým způsobem. Jak tedy můžeme přijít s nějakou základní sadou hodnot, která by se dala vložit do umělé inteligence, i když dnes to není pravděpodobně možné, jak my jako společnost dospějeme k dohodě o, o takovýchto společných hodnotách – jak tyto společné hodnoty potom eh, vztáhneme na skutečné životní situace, když my jako lidé se všemi sociálními interakcemi často nejsme schopni sami tyto hodnoty na sebe vztáhnout nějakým přiměřeným a vhodným způsobem podle eh, konkrétní situace. Vezměme si příklad. Dospěli jsme do takové úrovně, že máme plně samostatné samotné superinteligentní roboty a vložíme do nich hodnotu, že nemají ublížit člověku. Ale v našem trestním právu umožňujeme určité scénáře, kde můžete eh, vlastně eh, ublížit jinému člověku při sebeobraně je velice obtížné eh, vložit tyto hodnoty do umělé inteligence, ale pro nás samotné je velice obtížné zvolit si, jaké hodnoty by to měly být. Nemluvě o tom, jak by se ty hodnoty potom měly uplatňovat ve skutečném životě. A možná bych řekla naštěstí. Eh, mluvíme o něčem, co je ještě hodně vzdáleno ale možná ti, kteří zvažují etické otázky eh, toho, kam nás robotika dovede, eh, by se tím mohli začít zabývat a měli bychom to promýšlet i jako společnost. Tak, pánové, prosím, pane profesore. To je velice zajímavá otázka a asi na to není žádná jednoduchá odpověď, protože tady je jednak problém toho, jak ty hodnoty určit, to je samozřejmě otázka do diskuse, protože můžete mít různé etické přístupy k velice složitým um, otázkám. Pak tady je to, že se to dá rozložit na nějaké menší věci, které se dá třeba, které se dají lépe zpracovat a diskutovat s veřejností. Ale také vždycky mluvíme o plně samostatných přístrojích. A musíme si říci, že to je otázka času. Když eh, se podíváte na ten obrázek jako celek a chcete toho vyřešit najednou, tak to je moc složité. Je třeba postupovat krok za krokem. A jedním řešením by také mohlo být, že prostě eh, člověk bude mít nějakou dozorčí funkci. To znamená, ten robot, který já jsem ukazoval na obrázku, to je robot, který sbírá odpadky přijde k vám domů, pozbírá odpadky a odjede. A to nepotřebuje lidský eh, dozor. Nicméně je tam člověk někde v nějakém řídicím centru, který v případě potřeby může převzít kontrolu nad tím přístrojem. To znamená, že u mnoha komplikovaných otázek bychom mohli uvažovat o tom, že tady bude takovýto eh, lidský dozor, který může na dálku převzít kontrolu. Eh, to by potom muselo se dát eh, mít formu nějakých pravidel, ale samozřejmě by to mohlo vyřešit spoustu situací. Eh, nebyl by to tedy plnohodnotný samostatný robot, který by řešil otázky za nás, ale eh, to asi nemusíme teď naléhavě řešit. Ale u těch problémů, které máme dnes, ty bychom mohli právě částečně vyřešit tím, že člověk si zachová kontrolu. Třeba u dronů, vojenských dronů, ty jsou schopny vlastně samostatně jednat, ale v případě, kdy je třeba přijmout rozhodnutí o střelbě eh, pomocí kamery nebo na základě nějakého čela, tak potom člověk vlastně eh, musí smáčknout ten knoflík. Je to velice jednoduché a praktické řešení eh, jasně vymezených problémů, které se objevují již dnes. Já bych doporučil paní Komodiny, aby se podívala na film Interstellar. Už jsme se dostali, vidíte, do umělecké oblasti, už tady byla zmínka o Izáku Asimovi a, a tam eh, v tom filmu vlastně bylo hlavním kritériem láska. Tak prosím, dáma vzadu. Děkuji, Ivana Forozov z anglické advokátní komory. Já jsem si tu otázku úplně nepromyslela, ale chtěla bych se vrátit ještě k té odpovědnosti, zejména koncepce objektivní odpovědnosti, kterou já vnímám v tom kontextu umělé inteligence, že se vlastně eh, udělá to, co bylo původně zamýšleno. Tam to má smysl, ale kde bychom skončili, když budeme mít umělou inteligenci, která je naprogramována ještě nějak dál na to, že třeba učiní něco protizákonného nebo to, co původně nebylo plánováno při koncepci výrobku, tak potom by vlastně ta objektivní odpovědnost byla do určité míry nespravedlivá. Zajímalo by mě tedy, jestli někdo z řečníků se takovouto myšlenkou už zabýval. Nejsem si, jestli, jestli jsem úplně otázku pochopil. Pokud jde o tu objektivní odpovědnost, tak mám na mysli eh, třeba eh, kompenzaci za škody. Nikdy se to nemělo vztahovat na trestně právní otázky. Pokud umělá inteligence bude naprogramována tak, že vlastně bude jednat nezákonně nebo zločině, tak potom samozřejmě odpovědnost musí nést ten, kdo naprogramoval tu umělou inteligenci, protože to je prostě jenom jiný nástroj trestné činnosti, ale sofistikovanější. Takže když něco naprogramuji k podvodným účelem, tak vlastně já organizuji podvod a měl bych za to být zodpovědný, i když k tomu používám technologický nástroj. Pokud jde o kompenzace, v oblasti soukromého práva, tak jasná pravidla odpovědnosti, myslím, eh, by nebyla tak problematická, protože ty strany vědí, že musí čelit důsledkům a ten eh, vlastně výrobce nebo tvůrce toho přístroje učinil určitou volbu o možnostech toho Eh, toho přístroje a potom mi nepřijde tak nespravedlivé, že by za to byli zodpovída, že by za to zodpovídali, i když ten stroj udělá něco, co je do určité míry nepředvídatelné. Ano, ještě jedna odpověď. Já bych eh, zůstal u té otázky, jak stanovit ty společné hodnoty. To je oblast eh, aktivních akademických úvah. Pokud vás to zajímá, profesor Nick Bostrom eh, tomu věnuje velkou část své knihy Cyber Intelligence a tam právě hovoří o různých rámcích, které by se daly použít, použít při výběru těchto hodnot. Děkuji mnohokrát. Protože už nemáme další dotazy, tak bych požádal paní Delvo eh, o závěrečné slovo. Děkuji vám, pane předsedo. To bude velice obtížné nějak uzavřít, ale chtěla bych poděkovat eh, našim hostům, našim řečníkům, ale i publiku, všem, eh, kteří se zúčastnili tohoto semináře. Myslím, že to bylo velice zajímavé a inspirující. Dotkli jsme se nejrůznějších témat, odpovědnosti, pojištění, eh, elektronické právní subjektivity, vlastnictví údajů, řízení rizik, a pak jsme nahlédli do budoucnosti umělé inteligence. My máme pracovní skupinu pro právní a etické aspekty robotiky. Je to součástí tohoto výboru a diskutovali jsme, eh, nebo diskutujeme o tom už rok. A samozřejmě Eh, ještě eh, jsme nedospěli k závěrům, protože vyvstávají nové a nové otázky. Nicméně myslím, že jsme eh, nebo musíme dospět k určitým závěrům. Chceme tedy v květnu předkládat zprávu příští měsíc a myslím, že ty diskuse dnešní nám v tom pomohou. Je vidět, že tady existují určité naléhavé otázky, na které musíme najít odpověď, zejména pokud jde třeba o drony, které už jsou ve vzduchu, nebo chytrá auta, která se dostanou na ulice. A bylo by dobré, kdybychom našli nějaké evropské řešení, protože v této oblasti potřebujeme harmonizovat právní předpisy. Proto myslím, že tady bude Eh, budou nějaké návrhy vzniknou a potom tady jsou takové filozofické otázky týkající se hodnot a myslím si, že Evropský parlament je dobrým místem, kde o tom diskutovat, kde diskutovat o tom, jakými zásadami bychom se měli řídit ve výzkumu a vývoji robotů. Ve spolupráci s univerzitami, s výzkumníky, s badateli musíme potom předložit nějaké návrhy. Takže hlavním cílem naší zprávy bude také eh, upozornit lidi na to, co je před námi, jak by mohla vypadat budoucnost. A já jsem velice ráda, že ta naše pracovní skupina existuje, že vzniká tato zpráva, protože je to fascinující práce, ta diskuse bude pokračovat. Rozhodně tím neskončíme, ale děkuji mnohokrát za tuto možnost eh, vést s vámi tuto diskusi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem našim hostům, řečníkům, děkuji publiku, děkuji za aktivní účast v diskusi a jsem si jist, že se sejdeme ve vhodné době zase znovu k tomuto tématu. Děkuji.